Dear colleagues, vážení kolegové, prosím, posaďte se. Rád bych přivítal eh, Daniel Nui, předsedkyni dozorčí rady Evropské centrální banky v rámci SSM. Toto je druhé veřejné slyšení eh, v roce 2016, tak jak to předpokládá nařízení o SSM a v rámci také meziinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou. Řekl bych, že naše vztahy jsou dobré, otevřené a transparentní, za což vám děkujeme. Dnes si vás rádi poslechneme, abyste nás informovala o nejnovějším vývoji v oblasti bankovního sektoru a dohledu nad bankami, v, důsl- v návaznosti na zátěžové testy a NPL. Ale rovněž bychom s vámi rádi prodiskutovali opatření, která jsou aktuálně diskutována na bazilejském výboru, co se týká e, zásadních revizí bankovních knih. Na toto téma budeme zítra hlasovat o usnesení, takže výměna názorů s vámi dnes je velmi pertinentní. Rovnou máte slovo na úvodní projev a poté proběhne obvyklé kolečko otázek a odpovědí. Takže prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení členové Evropského parlamentu, jsem ráda, že tady mohu být zpět ve vašem výboru a informovat eh, vás a diskutovat o bankovním dohledu. Od posledního slyšení došlo k celé řadě změn v bankovním sektoru a jednotném mechanismu dohledu. A já bych eh, nejprve se chtěla zaměřit na tyto změny a poté budu hovořit o nejnovějších eh, reformách eh, v rámci Bazilie, o kterých v současné době diskutujeme a vy jste mě požádali, abych je zmínila. Nejprve tedy, eh, co se týče vývoje v bankovním eh, odvětví, eh, ziskovost bank eurozóny je poměrně nízká, průměrná rentabilita vlastního kapitálu institucí eurozóny je na úrovni 5,9 ve druhém čtvrtletí 2016, což je o trochu méně než na konci roku 2015, což bylo 6,5, ale stále dvojnásobkem hodnoty z prosince 2014. Myslím, že je důležité v tomto kontextu Eh, zdůraznit, eh, že eh, to není jenom důsledkem nízkých úrokových sazeb. Nízké úrokové sazby mají totiž takový dvojí dopad na ziskovost bank. Samozřejmě negativně ovlivňují úrokové marže, ale zároveň zmírňují úvěrové ztráty a podporují poptávku po úvěrech a tím přispívají k oživení v eurozóně a celkově zlepšují prostředí, ve kterém banky podnikají. Ve stávající situaci čelíme celé řadě dalších eh, faktorů, které eh, snižují ziskovost bank. To zahrnuje především eh, konkurenci nebankovních institucí a potřeba investovat do informačních technologií, tak by bylo možné uspokojit poptávku spotřebitelů, především pokud jde o distribuční kanály, kanály které jsou poměrně zastaralé. Rovněž eh, je třeba hovořit eh, o nutnosti úpravy business modelů eh, bank, nicméně to není úlohou dohledového orgánu, aby stanovil, jaké budou business modely či stanoval cíle ziskovosti institucí. Banky sami musí zajistit, že mm, budou moci fungovat v tom novém mm, makroekonomickém prostředí. Velkou výzvou představují pohledávky se selháním, takzvané NPL, které výrazně narostly od roku 2008, především v členských státech, které čelily výrazným eh, ekonomickým transformacím eh, či se potýkají s eh, nízkým hospodářským růstem. ECB se nadále zabývá touto problematikou a snaží se podpořit konzistentní dohledový přístup a řešení v rámci celé bankovní unie. Já jsem vás již písemně informovala, že SSM Eh, že byla vytvořena eh, Task Force eh, SSM zaměřující se právě na NPL v roce 2015 a spustila veřejnou konzultaci zaměřenou právě na NPL. Ta konzultace skončí k 15. listopadu a doufáme, že doporučení budou zveřejněna v lednu 2017. Nicméně problematika NPL jde nad rámec působnosti ECB e a proto vyzýváme i další zúčastněné strany a další subjekty, aby eh, bojovali proti strukturálním překážkám, které brání bankám řešit problematiku NPL. Je třeba dosáhnout eh, pokroku tak, aby byl eh, zefektivněný celkový rámec v oblasti insolvence a procesy v celé řadě členských států. Ráda bych hovořila rovněž o procesu dohledu a hodnocení SREP v roce 2016 Eh, celkově eh, ta úroveň rizika v systému je relativně stabilní, nicméně eh, banky eurozóny se nadále potýkají s celou řadou výzev, již jsem zmínila ziskovost a pohledávky se selháním. Některé banky musí řešit celkovou problematiku zprávy a i stres testy poukázaly na možná, možné zranitelnosti v, v případě nějakých dalších vnějších šoků. Já jsem již to zmínila. Eh, v červnu my eh, vycházíme eh, i z vysvětlení EBA a Evropské komise ohledně výkladu legislativy EU a zveřejníme tedy očekávání kapitálových požadavků formou pilíře 2 a doporučení pilíře 2. Eh, pokud jde o agregovanou hodnotu C1 pro významné instituce, ta bude v zásadě na obdobné úrovni jako v loňském roce. Eh, tady se pouze ukazuje, jak důležitý je úsudek eh, orgánu dohledu, když se nastavuje pilíř 2, který by měl být konzistentní a harmonizovaný pro všechny instituce. Eh, nejsme schopni řešit specifická rizika jednotlivých business modelů eh, pouze v rámci pilíře 1, který je takový univerzálním přístupem. Eh, proto potřebujeme přístup, který bude specifický pro konkrétní instituce, tak jak k tomu bylo přistoupeno v rámci regulace po krizi. A měli bychom tedy vycházet z pilíře 2. Dovolte mi nyní, abych hovořila i o e, dokončování reform e, bankovní regulace v rámci e, Bazilie. Především je důležité říci, že nadměrná variabilita při výpočtu rizik v rámci interních modelů podkopává důvěryhodnost a efektivnost kapitálového rámce Bazilie a vytváří to nejistotu pro bankovní investory. Orgány dohledu eh, a trhu se eh, shodují, že ne všechny expozice úvěrových rizik eh, mohou být dostatečně spolehlivě modelovány tak, aby vytvořili dostatečný základ pro regulatorní kapitálové požadavky. Proto výbor přistoupil k možným úpravám, jednak revize Eh, přístup k úvěrovým rizikům založených na interní klasifikaci, eh, s tím, eh, že bude omezené modelování některých rizikových parametrů, případně bude upuštěno od modelování v případě, že nebudou k dispozici dostatečná data. Výbor bude ještě finalizovat tyto, tyto změny. Eh, pak je tady revize eh, standardizovaných přístupů pro úvěrová rizika, eh, což zahrnuje možnost nahrazení stávajícího modelového přístupu novým standardizovaným přístupem založeným na citlivosti vůči riziku. Eh, kde to bude nezbytné, eh, nebo v určitých případech jsme vyhodnocovali i eh, rámce, které byly navrhovány v rámci konzultačních podkladů. Současně s tím provádíme i dokončování nastavení pákového poměru, což je nezbytné pro nastavení potenciální přirážky pro GSIB tak abychom zajistili, že eh, expozice eh, bude zohledňovat a měření expozice bude zohledňovat eh, odpovídající aktivity. Snažíme se nalézt rovnovážný vztah mezi citlivostí na riziko a jednoduchým přístupem, a což není úplně jednoduché. Chtěli bychom, aby tady bylo jasně vnímána ta vazba mezi změnami politik a snížením Eh, nežádoucí variability a dopadem změn eh, na jurisdikci, která má připravit eh, ten celkový balíček. Ráda bych zmínila úlohu našeho orgánu v rámci celého procesu. ECB eh, e na to klade velký důraz a my s ostatními zástupci eurozóny se eh, angažujeme v rámci jednání a diskusí nad eh, touto problematikou. Rovněž se do toho zapojujeme i na úrovni Bazileje a spolupracujeme s výborem i na kvantitativních studiích. To by to je nezbytné pro to, abychom nastavili ty reformy takovým způsobem, aby to nevedlo k nadměrnému nárostu kapitálových požadavků, tak eh, jak byl stanoven i závazek eh, skupiny guvernérů a předsedů eh, orgánů dohledu v lednu 2016. V tuto chvíli je ale příliš ještě brzo, jaký bude konkrétní výstup. Vzhledem k tomu, že diskutujete i o zprávě o sekuritizaci, ráda bych připomněla, že ECB velice vítá původní návrhy komise, které Eh, nastavují správnou rovnováhu mezi potřebou eh, oživit eh, evropský sekuritizační trh a potřebou udržet odpovídající rámec. Sekuritizace může přispět k diverzifikaci zdrojů financování bank. Především v současné situaci, kdy banky nemají dostatek kapitálu, v této situaci je klíčové mít dobře fungující trh sekuritizace. Eh, zavedením eh, dobře nastavené eh, regulace, kdy vyjdeme z těch a poučíme se z chyb z minulosti a zajistíme dobré fungování evropského trhu sekuritizace, který v průběhu krize byl poměrně bezpečný. To je způsob, jak odpovídajícím způsobem tento trh eh, oživit. Ráda bych závěrem řekla, že eh, se nám podařilo dosáhnout eh, pokroku v celé řadě témat, především NPL. Nicméně je třeba vyvinout další úsilí Eh, musíme eh, pracovat v součinnosti i s těmi, kteří připravují regulaci a jednotlivé politické úkony na úrovni EU i na národní úrovni. ECB a eh, orgán dohledu je stále připravená vám poskytnout součinnost. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. Samozřejmě, my jsme připraveni legislativně přispívat k řešení některých těchto problémů, které jste zmínila. Jako první dostane slovo Brian Hayes. Dobrý den, vítejte ve výboru Econ. Díky za vaši prezentaci. My jsme eh, minulý měsíc diskutovali s EBA, eh, která nás upozornila na problematiku NPL, o čemž jste hovořila dnes i vy. A při té příležitosti pan Enria řekl, že 13 členských států Evropské unie má stále NPL ve výši více než 5 8 z nich je v eurozóně. Vítám, že ECB v nedávné době spustila veřejnou konzultaci, co se týká poradenství bank, jak na NPL. U nás v Irsku je míra NPL zhruba 14%, což je příliš mnoho, ačkoliv se to snížilo ze zhruba 19% a dochází k určitému zlepšení na té eh, komerční straně, ani ne tak na té hypoteční eh, retailové straně. Eh, chtěl bych se vás zeptat z, regula, z regulačního hlediska, jak byste poradila irským tvůrcům politiky, jak bychom tyto problémy s NPL mohli vyřešit, zejména u těch úvěrů, které jsou dávány na více než dva roky. Vy jste mluvila o strukturálních překážkách. Z eh, vašeho hlediska, jaká je ta největší priorita, eh, kterou musíme u této otázky vyřešit? A konečně, co se týká Bazileje, to je předmětem vášnivých diskusí zde ve výboru, jak jistě víte. Myslím si, že eh, obavy zde jsou takové, že nakonec budeme mít nějaký tupý nástroj, doslova do písmene, pro řešení regulačních problémů. A chci se vás zeptat, podle vás, co by byl dobrý výsledek, jak dosáhnout správné rovnováhy, abychom zajistili důvěru, vyváženost a řádné zhodnocení rizik, která se objevují. A nakonec, jakým způsobem by to mohlo ovlivnit zátěžové zkoušky, které jsou tak důležitou součástí nových bankovních režimů? Děkuji. Děkuji. No, co se týká situace irských bank a NPL, já respektuji práci, kterou odvádějí vaši kolegové na řešení tohoto problému. Má to na starosti Sharon Donnery, která vede naši práci, což je eh, viceguvernérka v centrální bance Právě proto, že Irsko našlo dobrá řešení a postoupilo o pořádný kus vpřed. Zmínil jste práci EBA. My s nimi velice úzce spolupracujeme. EBA je zastoupena na pracovní skupině, eh, které předsedá Sharon Donnery. V nedávné době jsme připravili dva dokumenty. Eh, vy jste se ptal na pomoc pro legislátory. Eh, my máme takové stocktaking exercise, kde se přeskoumává osm zemí, co do jejich situace týkající se legislativního rámce a možného vytváření eh, správcovských firm a takové ty další otázky, které se obvykle řeší v legislativě. Sedm států jsou státy s vysokou úrovní NPL. Jedna země takovou to vysokou úroveň NPL nemá. Nicméně postupně vytvoříme, eh, vypracujeme toto, eh, toto cvičení, tento přehled pro všech 19 zemí vidíme, že potřebujeme dobrá pravidla pro bankrot. Já se hodně angažuji v práci na evropské úrovni, co se týká bankrotu družstev. To je něco, co je potřeba pro Unii kapitálových trhů a bude to mít dopady ještě nad rámec kapitálových trhů. Bude to mít dopady na investory, třeba na ty, kteří mají zájem investovat do NPL, musí chápat, jaké právní zacházení tyto produkty mají. Protože jinak zjistí, že ta hodnota, kterou za své investice dostávají, není dostatečná. Potřebujeme legislativu na evropské a národní úrovni. A potřebujeme, aby soudy, aby soudci tyto zákony implementovali. Jsou různé druhy NPL, družstva, malé a střední podniky, jednotlivci. Pro malé a střední podniky a jednotlivce jsou u soudu důležité zrychlené procedury, specializovaní soudci. Kromě toho také mimosoudní řešení by mohla mít určitou, určitý význam. Většina států, které se potýkají s tímto problémem, se posouvá tímto tedy správným směrem. A my podobně eh, jako ostatní jsme začali tím, že vypracováváme kvalitativní pokyny pro řešení tohoto problému. Paralelně také pracujeme na společném dohledovém týmu, vedeme dohledový dialog s bankou, zajišťujeme, aby se banky posouvaly správným směrem, jak nejrychleji to jde ne vždy a ne všechny banky jsou tohoto schopné, ale my si chceme zachovat určitou úroveň ambicí a realismu. Je potřeba zohlednit situaci banky, je potřeba zohlednit situaci legislativního rámce dané zemi. Co se týká risk-weighted assets, což je něco, co vzejde z reformy Bazileje, to by byl dobrý výsledek. Jednak v rámci plnění toho mandátu, který má bazilejský výbor, Jinými slovy, žádné významnější navyšování kapitálu, ale spíše korekce pro ty takzvané outliers. To je naše očekávání. Já bych k tomu dodala, že chceme také dodat kvalitní standardizovaný přístup který bude jak jednoduchý a tak bude zohledňovat rizika. Pokud se například něco zakotví na tom standardizovaném, standardizovaném přístupu, tak bude jasné, že ten standardizovaný přístup je dobrý. Některé banky to třeba donutí, třeba ty, které si nemohou dovolit vynakládat eh, hodně peněz na tvorbu nových modelů nebo jejich udržování, že by na tento standardizovaný přístup, který bude levný, přešli. Děkuji, Pervanš Perez. Um, merci Sur... Děkuji mnohokrát. Pokud jde o Bazilej 3, protože to je, myslím, téma, kterým se v současnosti zabýváme. Chceme, aby tam byl vlastně vyjádřeno nějaké stanovisko Evropského parlamentu ještě předtím, než parlam, výbor dokončí své práce, tak bych eh, se chtěla s vámi ujistit, jaké podle vás by měly být hlavní signály, které by měl tento parlament eh, vyslat eh, s vašimi zkušenostmi s evropským bankovním systémem, s vaší znalostí rizik. Jaké vidíte tedy hlavní signály, co hlavně bychom měli říci bazilejskému výboru, tak abychom zohlednili i vaše obavy. A zejména u té hlavní otázky, která je pro hodně z nás důležitá a která také je součástí prací bazalejského výboru. byste to, myslím, zmínila ve svém úvodním příspěvku, to jsou eh, to je ten vlastně rozdíl oproti Američanům, kteří používají spíše standardní přístup, eh, zatímco evropské banky bez ohledu na svou velikost spíše používají interní model tak eh, samozřejmě třeba, abychom hovořili jedním hlasem v Evropě a to nám eh, nevždy úplně jde. Ale jedná se o seriózní eh, okamžik, seriózní vyjednávání, složité vyjednávání, jak bylo vidět. A to umožnilo vlastně zdůraznit tu potřebu hovořit jedním hlasem. Takže spolupracujeme i s kolegy, tak abychom jednali jednotně. Výhoda SSM je taková, že vlastně mohou se vyjádřit i ty země, které nezasedají v bazilejském výboru, ale jsou členy SSM. Takže společně můžeme být silnější. Myslím, že je důležité, abychom dospěli k dohodě takže vůbec eh, nepozbuzujeme banky k tomu, aby tedy říkali, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda. Nějakou dohodu prostě potřebujeme, to je eh, důležité určitě pro důvěryhodnost bazilejského výboru, ale také pro nás a pro evropské banky. Ale samozřejmě je třeba zohlednit eh, specifika bankovních systémů. Není to tak, že by tady stála Evropa proti eh, USA, že by prostě to stály proti sobě různé metody, protože některé země jako USA více zdůrazňují využívání zátěžových testů, které eh, také jsou určitým modelem. Vždycky pro zátěžový test potřebujete nějaký model, nějaký vzor. My používáme ty modely tak, jak jsou popsány v evropských textech a v textech bazilejského výboru. Je především třeba, aby SSM kvalitně eh, posoudil ty modely, aby ten přístup byl koherentní mezi 19 zeměmi, protože SSM eh, byl často realizován trochu jinak v jednotlivých 19 zemích. A je tedy třeba ohodnotit a potvrdit seriózně tyto modely. A potom bychom tedy měli přimět banky, aby tyto modely seriózně používaly. A pokud se nám to podaří, tak určitě budeme vystupovat důvěryhodně v tomto dialogu. Samozřejmě tady jsou i další věci, na které je třeba brát zřetel. Hodně se hovoří o, o přístupu k hypotékám v tom dokumentu bazilejského výboru. Samozřejmě ty hypotéky nejsou součástí rozvahy amerických bank, to je něco jiného. A to je také třeba mít na zřeteli. Takže to, myslím, jsou takové důvěryhodné signály, které můžeme vysílat i směrem k, směrem k americkým kolegům. A já nejsem pesimistka, pokud jde o vyústění eh, těch jednání. Jsme tam dobře zastoupeni a sehráváme svou úlohu, jak máme. Děkuji. Uh, Paloma López. Děkuji. Paloma López Vermecho. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den všem. Děkuji eh, za vaši přítomnost. U těch posledních testů se příliš nezohledňovala rizika, která skutečně eh, banky ovlivňují a volil se takový nejasný přístup. Nezohlednili se eh, záležitosti jako Brexit, Eh, samotná činnost Evropské centrální banky, která vytváří svými programy quantitative eh, easing nové bubliny. Objevují se nové, nová rizika v souvislosti s koncentrací bank a dokonce některé banky sváž, eh, byly vynechány z těch testů, přestože jsou ze zemí, kde, které mají velké problémy se solventností. V těch zátěžových testech se nezohledňují některé makroekonomické aspekty. To neříkám jenom já, to všichni uznávají. A moje první otázka tedy je taková, proč trváte na tomto přístupu? Druhá otázka se týká nezávislosti vaší práce. Já zrovna dnes jsem dostala vaši odpověď na písemnou otázku týkající se Deutsche Bank a ohledně toho skandálu, který tam se vynořil v souvislosti s koupí e, jiných subjektů. Proč se zabýváte tímto a ne jinými bankovními subjekty? Manipulujete výsledky tak e, důležité banky pro Um, globální finanční stabilitu. Vaše písemná odpověď mi říká, že zátěžové testy nemají hodnotit systémové riziko. A já se tedy kladu otázku, když nehodnotí systémové riziko, uh, tak k čemu vlastně ty testy jsou? Nyní k těm bazilejským reformám. Je, bude komise hodnotit i požadavky kapitálové přiměřenosti u těchto velkých bank? questions. Uh, Děkuji vám za dotazy. Říkáte, že zátěžové zkoušky nezohledňují ve svých scénářích veškerá rizika, jakým banky čelí. No, to tak je. Zátěžové zkoušky nemají být prognózou hospodářské nebo finanční situace. Mají být cíleny na určitá rizika, aby byly vůbec zpracovatelné, abychom z nich mohli vyvozovat správné závěry. Ráda bych vám rovněž připomněla, že v rámci SSM nejsme rozhodnuti, nerozhodujeme o scénářích zátěžových zkoušek, to dělá EBA. Rozhoduje to správní rada EBA, kde my nemáme hlas. A EBA používá celou řadu různých přispěvatelů, na základě jejich příspěvku pak rozhodují o konkrétním scénáři, například o tom základním scénáři nebo o hodnocení rizik ESRB. A ESRB pak také spolupracuje eh, s generálním ředitelstvím pro finanční stabilitu ECB, což není ředitelství SSM. Takže my jsme asi jediní, kteří vůbec nemohou mluvit do toho, jaký ten scénář bude. A myslím si, že to tak je správné, protože bychom mohli být i ve střetu zájmu. Takže my ty scénáře bereme tak, jak jsou a snažíme se odvádět dobrou práci. Jsem přesvědčená, že ESRB konkrétně poskytuje tento makroekonomický realistický rozměr, který jste zmínila. Obtíž zde samozřejmě je ta, že v těch 28 eh, státech v Evropě máme v každém jinou situaci, co se týká makroprudenčního prostředí, makroprudenční situace. Ne všechny země, ne všechny banky mají ve stejnou chvíli stejnou potřebu eh, těchto makro eh, obezřetnostních, řekněme, nástrojů. Ale eh, ty zátěžové zkoušky právě mají mít v rámci těch scénářů určitý makroekonomický rozměr. Co se týká možných slabin zátěžových zkoušek, vy jste něco z toho zmínila, já souhlasím, že čas od času je potřeba přehodnotit způsob, jakým děláme zátěžové zkoušky. Používáme stejnou metodiku už několik let. Jsme připraveni s EBA mm, o tom diskutovat nebo zapracovat s EBA a trošičku přehodnotit tuto metodiku, v rámci toho cvičení. To příští cvičení nebude příští rok, ale ten další rok. Eh, taková je, taková je četnost. Říkáte, že jsme vůbec nezasáhli v Deutsche Bank, v tom s vámi nesouhlasím. Ráda bych vám připomněla, že v rámci metodiky zátěžových zkoušek jde o statickou eh, rozvahu, to znamená rok za rokem během těch tří let toho cvičení banky mají dělat to samé eh, a v podstatě dělají ty samé chyby a to i kdyby je nedělali v reálu. A proto ty zátěžové zkoušky jsou vždy jedinečné. Pokud si vezmeme dynamickou rozvahu, tak je všechno eh, jedinečné. Ale při statických rozvahách musíme tu revizi eh, určitých požadavků ze strany banky provádět nejpohodlnější situace je říct na všechno ne. To by bylo snadné. A čas od času mám takovou tendenci. Ale když máme být i v dohledu drsní a zároveň spravedliví, tak musíme být také spravedliví a zvažujeme ty případy, které nám jsou eh, předkládány. A Deutsche Bank je jeden z těch příkladů. Pak byl ještě jeden eh, takový příklad, který nebyl součástí um, zátěžových zkoušek EBA, ale zátěžových zkoušek ESRB. Nicméně probíhalo to úplně stejně. Ta operace byla eh, dokončena jakožto soukromá operace a byla v účetnictví za rok 2015 u Deutsche Bank. Eh, to dělali tedy statutární auditoři, ne my. A opravdu ta autorizace eh, čínského dohledového orgánu nakonec nebyla udělena, ale ono se to děje v závislosti na jednotlivých národních regulacích, zda se to uděluje před nebo po. U velkých operací, jako je toto, eh, určitě došlo k nějakým kontaktům ex ante, aby se zajistilo, že se neplítvá časem v případě, že by pak došlo k nějaké, k nějaké opozici. Takže my jsme si mysleli, že jsme měli důvod, opodstatněný důvod, pro to, abychom dělali to, co jsme dělali. Za prvé, vše bylo zveřejněno, vlastně hned od začátku v těch materiálech, které jsme měli, nic se neschovávalo. Lidé se mohli přizpůsobit eh, to je unikátní situace. A e, rada SSM, dozorčí rada SSM to schválila a schválila to také dozorčí rada EBA. Takže tak, taková je situace. Nemyslím si, že jsme udělali něco špatně. Rozhodně jsme s touto bankou nezacházeli jinak než s jakoukoliv jinou bankou. Děkuji vám. Sven Gigold. Děkuji. Vítejte na tomto výročním slyšení. Rád bych v první řadě řekl, že obecně atmosféra, pokud jde o finanční regulace, se mění. Posouváme se proti příliš silným finančním pravidlům v některých oblastech a ten tón se mění. A obecně za to jsem velice spokojen s tím, že SSM máme, protože bez SSM jsem si jist, že bychom dnes v Evropě měli velice silnou regulační konkurenci směrem dolů. A obecně vzato podle toho, co slýchám u těch jednotlivých případů, myslím, že odvádíte dobrou práci, to bych chtěl říct hned na úvod. Nicméně jsme přesvědčeni, že od tohoto všeobecného přístupu se příliš neodchylujete. Znamená, to, co se stalo v souvislosti s zacházením s MDA a rozdělení požadavků druhého pilíře na pokyny a Eh, nějakou součást regulačně závaznou v druhém pilíři, to není v evropském právu nijak opodstatněno. A myslíme si, že jste tak eh, vyšli vstříc tlaku velkých bank a šli jste za rámec toho, co bylo dokonce schváleno v rámci EBA a co předpokládala v této věci komise. Dál. Co se týká zátěžových zkoušek, eh, v souvislosti s Deutsche Bank musíme mluvit jasně. Pravidla říkají, že lze učinit výjimky pakliže ta transakce je plně provedena. Tato transakce, pro kterou byla udělena výjimka, nebyla plně provedena v roce 2015, pouze byla potvrzena čínskými orgány, eh, eh, čínskými orgány byla potvrzena teprve velmi nedávno a tím pádem jste se neřídili pravidly. A proto EBA udělila této výjimce tu zvláštní, tu separátní známku ve své publikaci. A já bych rád slyšel, váš upřímný názor na toto, protože není možné, abychom umožnili, že zátěžové zkoušky nebudou konzistentní pro všechny členské státy a všechny banky. Dopad toho byl, že pákový efekt u Deutsche Bank se zdál být i nad 3%, ačkoliv v, reále, v reálu byl pod 3%. A upřímně řečeno, váš dopis pro Fabia Demázy e, eh, není přesvědčivý a nevykazuje, že byste se zabývali tím, co sami děláte. Eh, děkuji. Já plně souhlasím s tím, že ten tón regulací by se neměl měnit eh, až na doraz, protože zavádění nové regulace zatím není dokončeno. Je potřeba tu regulaci nejprve implementovat. Eh, nesmíme zapomenout, jak k celé věci přistupujeme to, co bylo eh, učiněno, bylo zapotřebí a jako takové by to mělo být i implementováno. A to je tedy postoj SSM. Nechceme mít i více požadavků na první pilíř, to považujeme za správné. A proto také eh, chceme plnit eh, požadavky GOS. Co se týká pokynům pro, podle pilíře 2, co se týká snížení Prahu na maximální distribuované částky. My jsme od komise chtěli vyjasnění této věci, protože naši právníci nám říkali, že jsou různé možné interpretace, co to vlastně znamená pro zúčastněné strany nebo pro ty nárazníky. Takže to vyjasnění jsme dostali, požádali jsme o něj, dostali jsme ho a cítili jsme se zavázáni to také implementovat. Cílem bylo, že podavky pro pilíř 2 a pokyny eh, pro rok 2016 jsou v podstatě stejné jako požadavky pro druhý pilíř v předchozích letech, protože jsme řekli, že jsme ve víceméně stabilním stavu a k tomu také došlo pokyny eh, pro eh, dohledové orgány je něco velmi vážného. Očekáváme, že banky tyto pokyny budou plnit, ale samozřejmě nejde o... Ale počkejte, ale to, ta, to poradenství od komise a EBA bylo daleko přísnější než to, co jste sama dělala a k tomu jste neměli žádné právní opodstatnění. No, já si to nemyslím. No, ale Bloomberg to veli, o tom velice detailně informoval a bylo to naprosto jasně. No, upřímně já si to nemyslím. Ale e, ráda s vámi proberu podrobnosti. My jsme to dělali, e, vy jste zmi, zmínil e, ten slavný dopis Big Bang, e, to byl dopis z roku 2015, ne? Z roku 2016. V roce 2015 jsme implementovali ty pokyny v tom daném okamžiku. Poté jsme dostali to vyjasnění od komise na rok 2016 a pak jsme se tím také řídili. Mysleli jsme si, že, no nebo respektive jsme si mysleli, že to, ta implementace toho vyjasnění je aktuální a čekali jsme, že banky se tím budou řídit, ale to není relevantní pro to množství, pro maximální distribuci, protože se nejedná o žádný proces automatické reakce. Zahájí se dialog, bankám se rozešlou kapitálové nároky a teprve poté můžeme podniknout dohledové kroky. Takže tak, eh, takové je vysvětlení, proč to není relevantní pro ty maximální distribuční částky. Co se týká případu Deutsche Bank, já si myslím, že jsme udělali to, co jsme museli. Vy jste řekl, že ta operace měla být plně finalizována v roce 2015. Ale eh, to tak moc, to tak vlastně bylo, protože to bylo v účetnictví a Ono jde právě o to, že e, často ta situace není jasná, ale ono to není rozhodnutí jenom EBA e, informovat o té situaci, bylo to také rozhodnutí SSM. My jsme chtěli zajistit, že to bude plně známo, plně zveřejněno. No, možná jsme byli až příliš spravedliví, a ne dost drsní. Kdybychom měli politiku vždycky a za všech okolností říkat ne, no tak by to asi bylo jednodušší, ale často by z toho vznikaly nesmysly. Proto jsme se museli vážně těmi otázkami, které nám byly položeny, zabývat. A my musíme eh, všechny banky ve stejné situaci s nimi zacházet stejným způsobem. Děkuji. Abychom byli institucionálně spravedliví, tak musím dodat, že ta revize druhého pilíře byla podpořena také zprávou přijatou parlamentem. Šlo o to, Šlo o to, abychom zbytečně neomezovali výnosy z dividendů a jiné produkty, na které se ten drsnější přístup vztahuje. Takže nešlo pouze o EBA. Markovali. Sí, Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. A musím říci, eh, že eh, sleduji velice napětě vaše odpovědi ohledně Deutsche Bank a vyhodnocení posledních zátěžových testů. Hovořilo se asi o čtyřech miliardách a datum je tam 28.12.2015, tím, že následně došlo k úpravě v roce 2016. Já jsem již poukázal na tuto problematiku jednou s tím, že existuje možnost vyhodnotit jednotlivé případy a následně přijmout odpovídající e, řešení e, k této problematice. Ale vezmeme-li banku jako e, Deutsche Bank, což je systémová banka, která má již zvýhodněný režim při hodnocení rizik se nezohledňují všechna aktiva třetí úrovně, tak v této situaci již dochází k deformaci bankovního trhu, protože vy tady eh, poukazujete na úvěrová rizika a eh, úplně stranou se ponechává riziko eh, finanční. Rovněž jste přijali Eh, rozhodnutí zachránit německou banku, jednu z nejsystémovějších, což je eh, v souladu se zájmy mezinárodní eh, finančního trhu. Ale proč tedy Deutsche Bank ano a například španělská Cash Bank ne? Proč tam nebylo možné zaúčtovat takovouto operaci? Tato pravomoc jste si vědomi toho, že eh, to pro vás není eh, výhodné, protože eh, SSM v rámci jednotlivých národních bank se potýká s určitým vlastně střetem zájmu a dostáváme se do situací, které jsou naprosto nesrovnatelné. Proč tedy věřit v bankovní unii a mechanismus jednotného mechanismu dohledu, když tento jednotný mechanismus eh, dohledu nejde k podstatě bankovních krizí. A eh, je třeba se zaměřit na eh, ty finanční instituce, banky, které se mohou zhroutit. Proč poukazujete pouze na ty, které půjčili peníze do reálné ekonomiky, ale e, které zároveň přispívají k vytvoření e, zaměstnanosti. Ty jsou možná zdravější než ten bankovní systém jako takový. Je třeba dokončit, e, na tu otázku jste měl dvě minuty. Proč tedy ano pro Deutsche Bank a ne pro ty ostatní? Thank you, uh, thank you for your question. Děkuji za tu otázku. Já nerada hovořím o jednotlivých eh, bankovních institucích, ale ta banka, kterou jste zmínil, eh, tam nic neproběhlo v roce 2015, vše se odehrálo v roce 2016 a eh, banka nic nepožadovala, protože to bylo irrelevantní. Já nevím, odkud toto přišlo. Tady to se jednalo o naprosto odlišnou situaci a ta otázka v tomto případě se vůbec nepoložila. Takže já vlastně tady příliš nerozumím. Já vím, že to bylo v novinách, ale to, že to bylo v novinách, neznamená, že to tak skutečně bylo. Takže alespoň u tohoto případu ta situace je taková a doporučuji obrátit se případně na španělský eh, orgán dohledu, aby vám to objasnil blíže. Co se týče eh, finančního rizika, tržního rizika, eh, které nebylo dostatečně vyhodnoceno. To není eh, správně. V rámci toho úplného hodnocení jsme byli velice přísní, velice přísně jsme vyhodnocovali tržní riziko a to je případ, eh, tak postupujeme vždy, protože eh, to jsou velice závažná rizika, která nebereme na lehkou váhu. Eh, především po krizi, ale mm, co se nás týče, tak jsme takto postupovali ještě před krizí. Takže ještě jednou, my nakládáme s těmi bankami stejným způsobem, ať již jde o úvěrová rizika, tržní rizika a samozřejmě nechceme Eh, se dostat do nějakých obtíží, které by byly způsobené eh, tradingovými eh, aktivitami, tržním rizikem bank. Thank you, Barbara Kapel. Děkuji, Barbara Kapel. Děkuji, pane předsedo. Paní Nují, vy jste byla 19. října citována s touto větou. Banky, které se přizpůsobí, budou prospívat, ty, které se nepřizpůsobí, bankrotují. Ehm, tato věta, vzhledem k špatné hospodářské situaci, vzhledem k nízkým eh, úrokovým sazbám, vzhledem k vlastně negativním úrokovým sazbám, vyvolává otázku, jak se ty banky vlastně mají přizpůsobit. Vy jste mluvila o té pětiprocentní lhůtě, mluvila jste o strukturálních investicích, mluvila jste o rostoucí konkurenci nebankovních institucí. Já bych se chtěla zeptat na tři krátké věci. Nejprve tedy konkurence a regulace, to znamená vztahy mezi bankami a nebankovními institucemi. Banky eh, musí být transparentní, musí prosazovat eh, bazilejská kritéria a tak dále a tím pádem podléhají daleko přísnějším kritériím než stínové banky nebo jiné finanční instituce, které představují více než třetinu finančního trhu v Evropě. Mě by zajímalo, Zda jste toho názoru, že e, stínové banky a podobné instituce do budoucna rovněž musí být regulovány jako banky, aby zde vznikly rovné podmínky pro všechny. A pokud ano, e, máte už nějaké konkrétní návrhy a nějaký časový rámec k tomuto? Druhá otázka se týká rizika státních půjček. E, zde se mluví o těch pákových poměrech a tak dále, tak podobně u bank aby banky investovaly do bezpečných dluhopisů. Eh, banky zatím investují do výhodnějších, ale rizikovějších produktů ve svém portfoliu. Ehm, některé banky naopak hodně investují do státních dluhopisů. My v této souvislosti mluvíte o tom, že toto vůbec není nic revolučního ehm, a že není možné toto riziko omezovat prostřednictvím dodatečného kapitálu. Eh, na jedné nedávné konferenci jste eh, navrhovala, že to, co by bylo revoluční, by bylo zastropit zastropit podíly v holdingzích. A já bych se vás chtěla zeptat, eh, jaké dopady by toto mohlo být na financování státních pokladen a jakým způsobem byste opodstatnila, že toto může hnát ceny nahoru, což pro banky ještě stíží dosáhnout těch, těch cílených poměrů. Děkuji. <laughs> Good questions. I hope I will not forget. Uh, Dobrá otázka, doufám, že na nic nezapomenu. To, že eh, banky musí mm, přepracovat eh, business model a uspůsobit se stávající situaci, mm, především musí být efektivní. Eh, dobrou zprávou je, že pokud jde o náklady a výnosy evropských bank, eh, ve většině případů je to poměrně eh, vysoké číslo, takže eh, je možné tam snižovat náklady, zvýšit efektivitu, je tam proto prostor. Ehm, v některých případech ty bankovní eh, služby a ta nabídka je příliš eh, velká, eh, bude třeba přistoupit k nějakým fúzím v některých zemích, v určitých situacích, tak, aby ta efektivita byla posílena. To v zásadě již probíhá. To jsou ty výzvy, které banky musí řešit. Není to strategie, to je pouze nástroj. Eh, digitalizace to je eh, užitečné eh, pro banky, aby snižovaly náklady a zvyšovaly výnosy. A ne, ne to, ale nejedná se pouze o digitalizaci pro zákazníky, ale i dobrá digitalizace, automatizace v rámci bank. To je také velice užitečný nástroj pro snižování nákladů pokud jde o hospodářskou soutěž a konkurenci nebankovních institucí, ano, eh, tady, tady eh, je třeba vycházet ze stejných rizik, ze stejných pravidel, pokud je to možné a my naprosto podporujeme návrh komise, abychom eh, pokryli i ten eh, stínový bankovní eh, sektor a ty kvazi bankovní operace. tak, abychom měli ferovou hospodářskou soutěž mezi těmito subjekty a bankami. To sledujeme velice pozorně a Eh, samozřejmě je třeba eh, mít bankovní služby pro některé konkrétní operace eh, a pro banky to je určitou příležitostí. Ale ta mm, hospodářská soutěž tady je otevřená, konkurence je poměrně tvrdá těch finančních institucí i těch nebankovních subjektů a banky musí nalézt tu vhodnou cestu, jak eh, obstát v tomto eh, konkurenčním prostředí. Proto eh, je vyzýváme, aby vyhodnotili efektivitu business modelu. A pokud je o ty expozice vůči státním dluhům, žád, žádné aktivum není bezrizikové. A my samozřejmě víme, že to je něco, co budeme muset eh, občas řešit. I bankovní unie eh, vlastně eh, měla za cíl řešit tuto problematiku mezi bankami a státními dluhy, takže tady je určitý společný přístup. Musíme něco učinit na evropské úrovni, jakož i na mezinárodní úrovni v této oblasti. Takže mým doporučením by bylo, Vzhledem k tomu, že to je běh na dlouhou tráť, eh, zabere to hodně času, eh, doporučoval bych, eh, aby se s tím započalo pokud možno co nejdříve, postupně, aby došlo k postupnému nájezdu, abychom Eh, nějak nedeformovali nebo netvoř, nenarušovali finanční eh, stabilitu. Ideálně by to bylo součástí nějakého mezinárodního finančního balíčku, ve kterém by byly evropské banky. Děkuji. No, eh, Jose Manuel Fernández, sorry. I... Jose Manuel Fernández, omlouvám se. Zaměnil jsem vás s naším Fernandezem. Com um mês este Muito obrigado, Sr. Eh, presidente. Děkuji. Mm, pane předsedo, a mm, pokud je o SSM, a eh, rád bych se zmínil problematiku eh, kapitalizace, pokud jde o portugalské banky, jaká byla úloha ECB e při zavádění SSM a při rekapitalizaci uh, generál. Eh, co se týče informace o rekapitalizaci eh, ze strany ECB a kdy předseda SSM se sešel s Antoniem Domingem, který je předsedou představenstva tohoto ústavu, kdy tedy byl zahájen ten eh, proces rekapitalizace této finanční instituce. My, uh, my job as... Eh, ano, děkuji. Jakožto supervizor SSM musíme zajistit, že banky jsou dostatečně kapitalizovány, Eh, aby řešili případným eh, problémem. Eh, platí to i pro tu banku, kterou jste zmínil, i pro ostatní banky. V případě, že se jedná o veřejnou banku z veřejného sektoru a vláda chce tam zůstat, s cílem, aby nedošlo k nějaké krizové situaci, k tomu někdy dochází, tak je zcela normální, že eh, ta eh, veřejná banka eh, si vyžádá dodatečnou kapitalizaci. To je poměrně jednoduché. Pokud se jedná ale tedy o veřejnou instituci, Eh, probíhá to eh, pod dohledem eh, generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, tak aby ty veřejné zdroje, které jsou poskytnuty bance, byly poskytnuty za normálních investičních podmínek, aby to nebyla žádná skrytá státní pomoc. Takže tam jsou určitá kritéria, která je třeba naplnit návratnost eh, investovaného eh, kapitálu musí být na té eh, úrovni, tak jak by to mm, požadoval soukromý subjekt, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž by vám to vysvětlilo lépe. To platí pro banky, pro další instituce. A pokud je o to setkání s panem Domingesem, kdy došlo tedy ke změně k, ve funkci v managementu banky. Ano, to eh, orgány dohledu eh, dělají, protože eh, oni provádějí vyhodnocení těch jednotlivých institucí na různých úrovních a v závislosti na tom, do jaké míry ta banka je systémová, do, jaká je její velikost a na základě toho se setkáváme s lidmi, kteří byli jmenováni eh, do eh, čela mm, těchto bank, ať jsou to členové představenstev nebo eh, managementu. To je součástí každodenní naší práce. Tam není rozdíl mezi soukromým a bankovním subjektem či veřejným. Pouze mm, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž vyhodnocuje, zda tedy ta investice je stejná, jako kdyby ji činil soukromý investor. To je jediný rozdíl von Weizsäcker. Děkuji, Jakob von Weizsäcker. Děkuji, pane předsedo. Paní Nui, je potěšení, že jste mezi námi. Možná bych začal otázkou, která eh, trošku zapadá do toho kontextu voleb v USA. Tento výsledek nám bolestně připomenul, jak je důležité mít důvěru ve vládní instituce. A když vy tady sedíte, tak bych řekl, že konkrétně ta vaše instituce je instituce, do které se investovalo hodně politického kapitálu. Vlastně vaše instituce měla být hlavní odpovědí po krizi, takže máte obrovskou odpovědnost, abyste skutečně se toho dobře zhostili a my jsme si toho plně vědomi. A když někdo nese takovou odpovědnost, tak pak je důležitou otázkou, jak eh, vlastně k tomu přistupovat z hlediska eh, opatrnosti. A to by možná pro vás znamenalo zajistit, že rozvahy eh, budou rychle vyčištěny, protože to je dobré pro hospodářský růst a pracovní místa a protože to je také dobré pro důvěru občanů v instituce. Takže být na té straně opatrnosti by nemělo možná znamenat vyhovovat speciálním zájmům konkrétních bank nebo konkrétních vlád. E, ten přeskum začal v roce 2013 před nějakou dobou a právě smyslem tohoto přeskumu bylo toho dosáhnout. A to, co nám vlastně dnes říkáte, je, že v roce 2016 stále existuje pracovní skupina, která se snaží dosáhnout toho, co už mělo být splněno dříve. Takže v tomto kontextu, jak hodláte vlastně hrát na tu strunu opatrnosti v nadcházejících měsících a letech, abychom neskončili v situaci, kdy budeme mít velké problémy s důvěrou? A moje druhá otázka je konkrétnější, týká se Bazileje 3, Bazileje 4. Pokud tedy přejmeme, a já myslím, že to je eh, rozumné, že vlastně pro banky budou používány určité modely, a budeme tedy lépe monitorovat, co banky dělají, tak potom je celkem logické, logické že Součástí budeme, strategie bude pákový poměr, který tam je také eh, že tam budou vlastně stanoveny nějaké minimální výsledky. O tom se také diskutuje. Myslíte si, že by tedy bylo rozumné ve snaze řešit speciální situace, které máme v evropském bankovnictví, že bychom se snažili vlastně to řešit i na mezinárodních fórech, jako je bazilejský výbor, tak abychom zajistili, eh, že vlastně se to nebude eh, řešit jenom pomocí takovýchto minimálních hranic. Děkuji. Děkuji mnohokrát za otázku. Mohu vám říci, že jsem se plně vědoma, eh, jaká důvěra na mě byla vložena v rámci SSM. Je to opravdu veliká odpovědnost a rozhodně chci, abych dostala tomuto úkolu a té důvěře, která v nás byla vložena. Eh, pokud jde o QR, tak to podrobné hodnocení eh, velice transparentně eh, vlastně určovaly expozice vůči úvěrům v selhání, i na základě informací EBA a podařilo se nám dosáhnout vlastně rozumné míry účetních eh, rezerv i z hlediska eh, auditorů, tak abychom pokryli tyto expozice. A není to úplně to, co bychom chtěli. Můžete samozřejmě s takovými to pohledávkami a s takovými to rezervami vydře docela dlouho, ale není možné je okamžitě prodat na trhu za jakoukoliv cenu. E, v, pří, v případě nějakého prodeje v tísni, kdy se potřebujete těchto pohledávek zbavit. Teď se tedy dostáváme k druhému kroku, a sice, že říkáme bankám, že je dobré mít rozumnou úroveň rezerv e, v rozvaze, ale že to nestačí, protože banky vlastně mají financovat hospodářství a neměly vlastně jenom přežívat e, s, s, těmi, e, s tou zátěží, kterou vlastně poděděli z krize. Snažíme se tedy tento proces urychlit. Takový je život. Jsme nuceni eh, prostě vzít na vědomí situaci jednotlivých bank, eh, situaci jednotlivých právních systémů, právních rámců, eh, takže to jsou určité poděděné pohledávky a musíme se snažit prostě to řešit případ od případu, co možná nejlépe, vždycky dělat konkrétní analýzu konkrétního případu. Žádáme banky, aby nám poskytovaly své plány na rychlé řešení, nebo co možná nejrychlejší řešení eh, těch eh, expozic vůči úvěrům v selhání. A pokud máme pocit, že ty plány nejsou dostatečně ambiciozní, tak na to poukážeme a žádáme banky, aby udělali více. Také pro budoucnost díky těm vodítkům, která jsme zveřejnili. Chceme zajistit, aby tyto expozice vůči těm poděděným pohledávkám se nějak řešily, aby u nových úvěrů jsme se znovu nedostali do této situace. Pokud jde o Bazilej a modelování rizik, ano, eh, je tady modelování rizik, záleží to samozřejmě i na eh, složitosti modelů. Eh, některé modely nejsou tak úplné. Pákový poměr je dobrá pojistka, když vlastně je problém s nějakou pohledávkou, tak je možné ještě přidat rizikový kapitál pomocí pákového poměru. Pokud tedy budeme odvádět dobrou práci při posuzování modelů eh, a zajistíme kvalitu modelů, budeme kontrolovat kvalitu modelů, tak eh, možná taky tady ty minimální hranice nebudou nutné, ale je to prostě jednání, uvidíme, bude to hodně záležet eh, na eh, úrovni možných těch tzv. output floors. Máme nový standardizovaný přístup, který zachovává jednoduchost, ale také je citlivý na rizika. Já myslím, že ta jednání jdou správným směrem a pak možná bude méně pobídek pro jednotlivé banky používat e, modely, které by byly nákladné na potvrzení a na udržování, ale možná to nebudeme potřebovat, protože e, vlastně ten standardizovaný přístup je pro banky dobrý. Takže hodně e, prvků je, myslím, součástí toho navrženého řešení. Eh, které je rozumně opatrné a stabilní. Děkuji. José Manuel Fernández. Já to zkusím francouzsky, abychom nepotřebovali překlad a možná to bude lepší. Myslím si, že transparentnost je vždycky tou nejlepší politikou a nejlepší cestou. A také potřebujeme určitou kulturu odpovědnosti, protože někdy není odpovědný nikdo. Národní parlamenty nemohou pokládat otázky Evropské centrální bance. Evropská centrální banka v případě konkrétních otázek třeba ani neodpovídá. ECB ehm, e a dohledový mechanismus Eh, tedy nesehrává eh, žádnou úlohu v té rekapitalizaci portugalské veřejné banky. Je to tak? Taková je má otázka. A také jsem se ptal, kdy jste měla, měli schůzku s, vlastně s ředitelem této veřejné portugalské banky a zda to byla tedy setkání oficiální nebo neoficiální. A potom další otázka. Jaký typ informací byl zaslán do Evropské centrální banky před zahájením procesu. To znamená, jaké informace jste dostali ohledně úvěre, úvěrů, ohledně situace, ohledně předpokládaných ztrát a kde jste tyto informace dostali. Myslím si, že toto je to správné místo, eh, kde bychom měli být transparentní a tak, eh, jak jsem říkal na začátku, transparentnost je vždy tou nejlepší cestou. Děkuji. Děkuji, děkuji za to, že hovoříte tak skvěle francouzsky, takže vám mohu eh, odpovědět eh, bez překladu. Ano, transparentnost je určitě dobrá věc. Nicméně máme také povinnost eh, jaksi služebního tajemství a na základě právních předpisů, které schvaluje i parlament, já nemohu poskytovat informace o konkrétních bankách. Nicméně mohu vám odpovědět, protože to, co jsme udělali pro tuto banku, je to, co jsme udělali i pro jiné banky. Nechci říci, že jsme neměli žádnou odpovědnost v rekapitalizaci. Jestliže banky jsou uh, slabé, z hlediska kapitálu nebo z hlediska jiných aspektů, tak eh, samozřejmě žádáme tyto banky, aby provedly rekapitalizaci a aby ty slabé stránky řešily. A to jsme dělali i v případě této banky po vyšetřování na místě. A pokud se ptáte na konkrétní data, ta neznám z hlavy, to nejsem schopna říci, jedná se zhruba období dvou let, protože předtím jsme na to neměli na starosti, takže každopádně je to nedávná minulost. Po našem dohledu jsme tedy vedli diskusi s bankou, dostali jsme různé uh, dokumenty, které všechny banky musí eh, posílat dohledovým orgánům, také jsme to šetřili přímo na místě, kladli jsme otázky ohledně vlastního jmění, ohledně kapitálu a tato banka eh, místo toho, aby hledali peníze na trhu u investorů, požádali svého vlastníka, tedy portugalský stát. A v tom okamžiku eh, potom tady je jedna věc, která je odlišná oproti tomu, co se děje u jiných bank, které hledají ty peníze na trhu a sice, že ředitelství e, Evropské komise pro hospodářskou soutěž vlastně vstupuje do hry, aby ověřilo, že ty e, veřejné peníze, které jsou do té banky vloženy, tam jsou vloženy na stejném základě, jako by to učinil jakýkoliv soukromý investor. A především mezi těmi požadavky eh, je to, že žádáme od banky, aby prokázala eh, výnosnost nebo návratnost investice, aby to bylo vlastně stejné, tak jako to požadují eh, běžné trhy. Pan Kutman z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž byl povinen prokázat, že teda ty investice budou skutečně návratné, protože jinak by nebylo možné, aby to povolili. Eh, jiné třeba veřejné banky, řekněme německé banky, se obracejí na generální ředitelství pro hospodářskou soutěž v tom smyslu, že potřebují rekapitalizaci, ale musí to být vlastně normální rekapitalizace, nesmí se jednat o státní podporu. Ano, setkala jsem se s panem Domingešem. Já obecně se setkávám se všemi bankéři, kteří o to projeví zájem. Myslím, že to je dobré pro někoho, kdo provádí dohled, takže setkala jsem se s ním ve Frankfurtu. Účastnila jsem se také konference v Portugalsku a on mě při té příležitosti požádal o setkání. Ano, já obecně říkám všem ano, takže není nic výjimečného na tom, že jsem se s ním setkala. Jestli to bylo oficiální nebo neoficiální, nevím, jak mezi tím rozlišit. Já když mluvím, tak to beru tak, že to, co říkám, je závazné, takže pro mě to bylo oficiální. A Eh, postupovala jsem tam zcela normálně, dělala jsem svou práci dohledu. Mám eh, kolegy, kteří také v rámci pravidel Fitch and Proper absolvovali různé kontakty, oficiální, neoficiální, se eh, těmito lidmi, s novými členy správních rad a podobně, ale pro nás je to skutečně něco rutinního. Děkuji, Alfred Sand. Děkuji, pane předsedo. Byl váš systém schopen zabránit dvojí regulaci, když jste řešili eh, specifické požadavky pro korespondenční banky při řešení eh, na různých úrovních národní, evropské i globální, tak aby rizika byla systematicky pokryta v eurozóně. Nicméně v poslední eh, době tyto banky vlastně ukončily vztahy s některými regiony a některými zákazníky, což bylo dáno především přílišnými náklady na případné stížnosti, dále problém u korespondenčních bank, pokud jde o soudní příslušnost, a e, také e, proto, že se tam často tyto banky využívaly pro praní špinavých peněz nebo financování teroristických e, činností. Pokud tedy toto je součástí strategie zbavování rizik, může se to týkat konkrétních jurisdikcí, kde by došlo k přerušení finančních služeb a ohrozilo to ochranu spotřebitelů, zejména potom organizací, které představují zranitelné skupiny obyvatel. Dále eh, riziko eh, by potom vyžadovalo nějaké konkrétní politické akce. Postihuje to především malé země eurozóny, které jsou znevýhodněny. Eh, SSM by měl usnadnit úzkou spolupráci mezi bankami. Jaký je tedy váš názor na tuto záležitost a jaké politické kroky by měly být přijaty, aby se to řešilo na úrovni evropské i na úrovni mezinárodní? Děkuji. Ano, skutečně jsem si vědoma toho, že řada bank podstatně omezila své korespondenční bankovní služby a že to může být eh, zdrojem obav pro některé menší země v SSM. Mě to mrzí, já nejsem u zdroje této změny, to není žádný požadavek SSM omezovat tyto korespondenční bankovní činnosti a důvodem je to, že dodržování pravidel pro ochranu spotřebitelů nebo pravidel proti praní špinavých peněz Eh, vlastně bylo, řekněme, aktualizováno a vylepšeno, je vlastně tady vyšší požadavky než dříve. Eh, banky si uvědomují toto riziko a jakožto dohledový orgán si myslím, že to je dobře, že se to takto přísněji sleduje. Eh, takový je tedy důvod. Já doufám, že vzhledem k tomu, že SSM vlastně je považován za jednotnou jurisdikci, tak potom by mělo být jednodušší pro banky v rámci SSM eh, to vlastně nějak pokrýt. Zatím nejsme v tom stavu, to souhlasím. A jinak eh, nevíme přesně, co bychom eh, na naší úrovni nebo na mé úrovni mohli dělat, protože to není záležitost Eh, v níž bych měla nějakou pravomoc k jednání. Thank you. Děkuji vám. Pablo Zalba. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní Noe, že jste tady. Já bych se vás chtěl zeptat na balíček sekuritizace, protože jsem zpravodajem k eh, jednomu aspektu CRR. Zajímal by mě váš názor na eh, ten hierarchizovaný přístup. A eh, za druhé, objevují se zde v parlamentu hlasy, které by chtěly navýšit eh, rizikovou retenci na 20 Zajímal by mě váš názor na tuto problematiku. Děkuji. Děkuji. Za prvé je potřeba pamatovat na to, že proběhne implementace toho předešlého bazilejského balíčku a jako taková bude generovat přísnější regulaci v oblasti sekuritizace. Takže to je ten kontext, v jakém se pohybujeme. Co se týče jednoduché a transparentní sekuritizace, jako eh, dohledový orgán musíme zajistit eh, jasné opatrné zacházení. Dobrý produkt nepotřebuje dohled na to, aby mohl být spuštěn. Myslím si, že návrhy v tomto ohledu, a takový je názor ECB, že návrhy komise byly rozumné a my jsme je podpořili. Co se týká retenčních předavků, my teď máme 5%. Já si myslím, že u jednoduché transparentní sekuritizace to stačí. Je to adekvátní, je to rozumné. Nemyslím si, že je opodstatněné to zvyšovat. Pro jiné druhy sekuritizace, pokud se jedná o něco rizikového, pak to možná není špatný nápad, ale rozhodně, podle mého názoru, to není vhodné pro jednoduchou transparentní sekuritizaci. Myslím si, že těch 5 funguje dobře a měly by být zachovány pro tento druh sekuritizace. Děkuji, Eva Kajlí. Děkuji. Díky paní Nui, díky za eh, vaši nedávnou reakci na eh, téma Atika Bank, kdy jste mě ujistila, že ECB použije vše, co má eh, k dispozici, aby zajistila, že všechny banky v eurozóně budou mít vyšší úroveň dohledu. Předpokládáme, že SSM bude hrát velice eh, aktivní roli v té nerovné implementaci regulace, jak v jádru EU, tak na periferii, což vedlo k mm, mm, neadekvátnímu chování. Má otázka se týká NPL zejména v jižních státech protože cíle stanovené SSM a například eh, Bank of Greece jsou jen těžko splnitelné vzhledem k aktuálnímu právnímu administrativnímu rámci. Určité první kroky už byly podniknuty za účelem eh, vývoje eh, extrajustičních procedur u korporátního LBL, NBL, ale i nadále zde máme obrovské problémy. Podle vašeho názoru a vzhledem k vážnosti krize to prodloužení těch pojistek, kdy se eh, mají chránit alespoň eh, primární zájmy občanů ve vážné hospodářské situaci, je to něco, o čem se bude diskutovat nebo co SSM přijme? Pokud máte něco, co byste mi k tomu mohla říci, velice bych to ocenila. Děkuji. Děkuji. No, ten rámec, který zmiňujete, je spíše rámecem, který vznikl v důsledku podmínek, které byly stanoveny institucemi pro řecké banky a pro řeckou vládu. Co se týká našeho přístupu, my jsme zatím ještě tak daleko eh, NPL nepostoupili, protože aktuálně provádíme konzultace, takže ten eh, balíček, až skončí konzultace někdy uprostřed listopadu, tak eh, až tehdy budeme moci začít s implementací tohoto balíčku na úrovni bank. A dokončíme to na začátku roku 2017. To řečeno, už teď máme celou řadu bank, které podnikají iniciativy eh, s tím správným směrem, podnikají ty správné kroky. A to zaměření je, řekněme, globálnější co se týká NPL. Druhů NPL je spousta, velké korporátní, malé střední podniky, jednotlivci, a dokonce ani jednotlivci nejsou všichni stejní. Například, když to jsou úvěry spotřebitelské nebo hypotéky, nebo hypotéky pro trvalé bydliště. Eh, o tom my nerozhodujeme, co by mělo být řešeno jako první. Počítám, že jednotlivci s tím hlavním bydlištěm, s tím trvalým bydlištěm nebudou jako první na řadě. V zásadě obvykle začínáme eh, korporátním sektorem a malými a středními podniky. A ono to není dobré jen pro banky, je to dobré taky pro korporace, aby se ten problém řešil. Pakliže se chtějí eh, opět vrhnout do práce, pokud chtějí získat nové úvěry z bank, které jsou dosti silné, dosti bezpečné, aby úvěry udávaly. Musí tak vyčistit své rozvahy. A proto to znamená, že NPL lze eh, transformovat do normálních eh, úvěrů, pakliže dojde k náležitému sdílení rizika. Takže to je ten první krok, kterým budeme muset podniknout. Poté eh, jednotlivci, to je vždy citlivější oblast. Neříkáme, že by banka měla mít 0% eh, NPL, k tomu nikdy nedojde. Ale chceme řešit situaci, kdy jsou banky nad průměrem SSM, což je o něco víc než 7%. A i tehdy ty banky představují své vlastní NPL plány my to přeskoumáváme a dochází k takovému víceletému plánování, kde se definují jasné milníky. A pokud se ty milníky respektují, tak ta banka je pak v lepší situaci, má lepší vztahy s dohledovým orgánem. Samozřejmě pokud ta banka jako taková eh, se k tomu sama nezaváženo, tak se asi nic nestane. Takže my zatím nezabíháme do takovéto úrovně podrobností, co by mělo být první na řadě. Ale říkám, že jednotlivci, eh, kteří eh, jak si tam mají to trvalé bydliště, tak eh, ti nebudou první na řadě. Ale může to zahrnovat i jednotlivce. Možná by to nebylo špatné, kdyby došlo k restrukturalizaci toho plánu úvěrů, a kdyby se to transformovalo do řádných úvěrů, tak to je vždy nějaká nejistota, která pak zmizí i pro ty jednotlivce. A to obvykle je také velmi pozitivní. Děkuji, Daniel Nui. Byla to velice zajímavá diskuse. Příští slyšení proběhne 23. března 2017. V mezidobí parlament bude pracovat na Eh, své druhé zprávy o bankovní unii, která bude do té doby přijata i v plénu. A pokračovat budeme také v našem konstantním dialogu s SSM a i s vámi. Děkuji vám. sorry, it's my... Tak kolegové, omlouvám se za uh, chybu. Jdeme na bod 7. Dohoda mezi EU a Kanadou. Markus Ferber je tu a má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím o stručnost. Od roku 1999 máme dohodu s Kanadou ohledně konkurenceschopnosti a hospodářské soutěže. Tato dohoda teď byla převyjednána Jde zejména o výměnu důkazního materiálu mezi eh, orgány pro hospodářskou soutěž v Evropě a v Kanadě. Mluvíme o hospodářské soutěži, ne o ničem občanskoprávně nebo o ničem jiném. Takže v případech, kdy dochází k postupu proti hospodářské soutěži, eh, tak má tato výměna informací usnadnit další vyšetřování. Eh, zakládá se to na tom, že v globál, globalizovaném světě mají, mají porušení hospodářské soutěže globální rozměr. A podle toho pak také orgány pro hospodářskou soutěž musí být schopny jednat eh, na globální úrovni a dohody tohoto druhu jsou vlastně reakcí těchto orgánů na globalizaci. Dohoda s Kanadou je teprve druhá dohoda, kterou máme. Máme jednu se Švýcarskem, eh, kde mluvíme o spolupráci a vzájemné výměně Ehm, důkazního materiálu. Kanada by teď byla tedy tou druhou dohodou a jistě si všichni vzpomínáte na to, že už jsme v rámci slyšení s paní Vester eh, diskutovali o tom a žádali jsme ji, aby byla v této oblasti dále, dále aktivní, aby uzavírali další dohody jako se Švýcarskem. To znamená, v té tradici, o co jsme žádali, teď také pracujeme. Já ve své zprávě navrhuji, abychom hlasovali pro tuto dohodu, já vím, že my jsme pouze konzultováni, že ve finále to ratifikuje rada a že procedurálně musíme počkat, aby nám rada dala povolení se k tomu vůbec vyjadřovat, ale to je pouze procedurální otázka, my se k tomu musíme vyjádřit a v této situaci bych tedy eh, radil být pro, nic tam neměnit, Konec konců je to v souladu s tím, co máme se Švýcarskem, co jsme se Švýcarskem schválili. Konec konců i na podvýboru pro hospodářskou soutěž jsme to analyzovali. Myslím si, že máme docela dobré zkušenosti. Takže můj návrh jako zpravodaje je hlasovat pro. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Tak a toto je tedy konsenzuální postup, je to tak? to je 3-5-2 a to je vždy velice fascinující. Alfred Sant. Děkuji, předsedo. Jak už řekl pan zpravodaj, ta dohoda s kanadskou vládou, co se týká používání právních předpisů hospodářské soutěži, je poměrně jednoduchá záležitost. Jde o spolupráci mezi orgány pro hospodářskou soutěž z Evropské unie a z Kanady, co se týká příslušných činností, které jdou proti hospodářské soutěži a nejsou v zájmu jedné nebo obou stran. Už jsme byli informováni o tom, že ta dohoda aktualizuje, modifikuje předchozí dohodu na stejné téma. Lze pouze souhlasit Kanada je země, která plně sdílí hodnoty Evropské unie, takže například tam, kde se tato dohoda překrývá s takovými otázkami jako ochrana osobních údajů, ochrana soukromí, jsme si naprosto jisti, že takovéto závazky na obou stranách budou. Rád bych řekl dvě věci. Rada dala komisi právo, aby zahájila vyjednávání 9. října 2008, to znamená více než před osmi lety. Proč trvalo tak dlouho dostat se do aktuální situace? Pokud vím, neměli jsme žádný tlak proti uzavření těchto vyjednávání. Je to něco, co je vyloženě administrativní a obě strany se shodnou na konvergenci politiky hospodářské soutěže. Proto by bylo eh, záhodno mít i daleko rychlejší postup. Nebo jsem něco nepochopil? Byly nějaké problémy? Eh, o kterých bychom třeba měli být informováni. Za druhé, je jasné, že tato dohoda je uzavírána na straně, eh, tedy po straně a zároveň z CETA. Jak už, jak už tady zaznělo, hodně by mě překvapilo, kdyby kolegové zde v parlamentu jak si, si mysleli, že toto je možnost, jak se dostat opět do jednání o CETA. Samozřejmě tady je kapitola o společném sledování politik eh, proti činnostem, které jdou proti hospodářské činnosti je to článek 17,2. Opatření, která se týkají eh, antihospodářsko-soutěžních opatření mají být i transparentní a mají být spravedlivá. Jakékoliv výjimky z, z legislativy pro hospodářskou soutěž e, musí být transparentní a obě strany musí zveřejňovat takovéto výjimky druhé straně. Takže eh, ta, ten, ta ratifikace, ten podpis té dohody, která je před námi, musí být plně koherentní s dohodou CETA. Možná eh, ta aktuální dohoda, protože je velice technická, mohla být integrována do CETY jako takové, možná by mohla být eh, aplikována jinak než separátně. Děkuji, pane předsedo. Cora van Nivenhuizen, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat panu zpravodaji Ferbrovi za další zprávu z jeho dílny budu poměrně stručná. Myslím si, že tento návrh představuje velice pozitivní vývoj v naší globální ekonomice. Na skutečně volném trhu nesmíme být omezeni eh, hranicemi ani národními jurisdikcemi. V případě porušení hospodářské soutěže musíme podporovat investice. A vzhledem k dohodě CETA, toto je jeden krok k užší spolupráci, otevřeným trhům a lepší ochraně spotřebitelů a firem. Pokud dojde k nějakému porušení eh, hospodářské soutěže, musíme to zjistit co nejrychleji, tak aby i kanadští, i evropští spotřebitelé a firmy eh, mohli zjednat nápravu co nejrychleji. Vítám nová ustanovení v dohodě v tomto smyslu. Je zde jeden prvek, eh, u kterého mám trošku otazníky. Ten návrh eh, nezahrnuje žádné požadavky umožňuje v podstatě volné jednání co do eh, hodnocení toho, co to jsou důležité zájmy. Já si myslím, že by bylo důležité specifikovat, o jakých zájmech to vlastně mluvíme a jak budou určovány a kdo je bude určovat. To je totiž velice, jinak je to velice vágní popis, ale to je jediný otazník, který u toho mám. Děkuji. Děkuji. Zague, prosím. Máte slovo. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Naše skupina GUE NGL je proti strukturálnímu fungování politiky hospodářské soutěže, protože je jasné, čím zájmům to slouží. Evropské oligopoly jsou stále větší, zatímco mnoho veřejných podniků, veřejnoprávních podniků padlo do soukromých rukou a nebo eh, vlastně se musí transformovat kvůli povinnostem, které jsou takto dány spořitelny, automobilový eh, sektor a další. A proto nikdy jsme politiku hospodářské soutěže nevnímali jako mechanismus na obhajobu spotřebitelů, právě naopak. Ten hájí jenom velký kapitál na úkor zájmu evropských obyvatel. Tato dohoda mezi EU a Kanadou o hospodářské soutěži podle našeho názoru e, přidává jen velmi málo, pokud jde informaci nebo spolupráci v boji proti velkým oligopolům a ponechává vlastně všechny nejasnosti ve fungování orgánů hospodářské soutěže. Eh, možná je náhodné, že přeskum této dohody přichází ve stejný čas jako CETA, která bude znamenat eh, jenom posílení spolupráce soukromých oligopolů s agenturami hospodářské soutěže, otevře se dál ještě více podniků soukromým rukou. Podle našeho názoru to není náhoda a tady je snaha posílat tento, posílit tento přístup a e, tím jenom se posiluje naše opozice vůči této, této dohodě. Děkuji. Prosím, dávám slovo zpátky zpravodaji. Äh, Děkuji. A pozor, ještě ENF tady někoho má, prosím. E okay, dann darf ich jetzt. Takže můžu. Dohoda o užší spolupráci eh, co do hospodářského práva je z roku 99 a proto už eh, není dostatečně funkční pro hospodářské právní eh, vztahy mezi Evropou a Kanadou. Myslím si, že dohoda se Švýcarskem je dobrým mustrem pro budoucí dohodu s Kanadou, protože umožňuje výměnu informací, umožňuje výměnu důkazních materiálů v takové podobě, jak je to potřeba pro mezinárodní obchod v roce 2016 a v příštích letech. Zhruba dvě třetiny veškerých závěrů komise eh, v letech 2012 a 2013 bylo v třetích státech, u kartelů to bylo více než 80 takže ten počet je enormní a proto je jedině dobře, že se snažíme tuto dohodu obnovit. Děkuji. To jste rád, že jsem to řekla, vidíte? Ano, takže zpravodaj. Děkuji, jen dvě stručné poznámky. Mluvíme tady o ne o CETě, ale o hospodářské soutěži. To je potřeba zopakovat. Z CETA to nemá nic, co dělat. Je to samostatná dohoda, to za prvé. A za druhé, Samozřejmě můžeme vést zásadnější diskuzi o e, hospodářské soutěži, ale rád bych připomněl, že otázka majetkovně právních organizací a služeb není otázkou Evropské unie, jsou to suverénní rozhodnutí těch poskytovatelů. A tím pádem souvisí s hospodářskou soutěží jen okrajově. A v proto si nemyslím, že dohoda s Kanadou je to správné místo, kde bychom o tomto právu měli diskutovat. Můžeme to dělat s radostí jinde. Všichni kolegové jsou srdečně zváni, aby pracovali v mém podvýboru pro eh, hospodářskou soutěž, ale prosím, tu cestu, kterou jsme zvolili jako parlament proti komisi, bychom měli také konsekventně dodržovat. Co se týká otázky Kory, já rád všechno vysvětlím, ale takto spatrá na to zareagovat nemůžu, na to, co si říkala. A co jsou to ty důležité, důležité okolnosti. Ale máme ještě trochu času, máme možnost si to vyjasnit, protože rada nám oficiálně ještě nedovolila se k tomu jakkoliv vyjadřovat. Takže v tom smyslu jsem přesvědčen, Koro, že i tvou otázku dokážeme zodpovědět včas. Děkuji. Thank you very much. We... Děkuji a tím můžeme tento bod uzavřít. Eh, takže tady budeme postupovat konsenzuálně, vrátíme se eh, k tomu v rámci hlasování následně a můžeme přejít dál. A Přivítáme pana místopředsedu Dombrovskise. I welcome Vice President. A vítám tady pana předsedu Dombrovskise eh, v rámci tohoto strukturovaného dialogu. Je to první strukturovaný eh, dialog eh, s panem předsedou od doby, kdy má tedy to finanční portfolio a vítáme, že máme tuto příležitost diskutovat s ním o celé řadě důležitých témat v této oblasti. Eh, čekáme na eh, předložení eh, balíčku, návrh usnesení CCP, bankovní unie, unie kapitálových trhů, sekuritizace a rovněž bude zasedat kolegium k PRIPS. Takže ten program je velice nabitý a je dobře, že máme příležitost s vámi o tomto Eh, možnost s vámi diskutovat. Já předám slovo panu místopředsedovi Dombrovskisimu. Ehm, musíme velice dbát na řízení jednotlivých časů. Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Nejprve děkuji za eh, pozvání, za to, že mohu s vámi tady eh, diskutovat. Eh, samozřejmě dnes je takový specifický den, eh, který je dominován především výsledky amerických voleb a myslím si, že je tedy relevantní, že budeme diskutovat o tom, jak posílit náš finanční sektor, posílíme investice a udržitelný růst v Evropě. Eh, naše práce na finančních službách vychází z eh, obšírné ekonomické strategie, eh, musíme bojovat proti nejistotám. Rád bych zdůraznil, že to je pro nás velice důležité. Musíme mít opatrné makroekonomické a rozpočtové politiky, vytvářet konkurenceschopnost, vytvářet pracovní příležitosti, posilovat kvalitu a tak dále. Eh, tento přístup eh, bude eh, zveřejněn i v rámci toho našeho výročního monitoringu růstu. Naše ekonomiky jsou poměrně odolné a Evropská komise očekává, že v příštím roce by všechny členské státy měly zaznamenat eh, hospodářský růst, nicméně zůstávají určitá eh, rizika eh, a je tam určitá míra nejistoty a my, jakožto tvůrci politik, musíme zajistit, aby ten růst byl udržitelný a to platí rovněž pro finanční sektor. Eh, musíme eh, vycházet eh, z reform z minulých let, posílit bankovní sektor, podporovat nové zdroje investování v Evropě v rámci Unie kapitálových trhů. A to jsou témata, mm, o kterých chci s vámi dnes diskutovat. Začneme tedy Unii kapitálových trhů. V září jsme zveřejnili sdělení, kde potvrzujeme tedy závazek Eh, který byl zveřejněn v rámci akčního plánu z roku 2015 a jsem rád, že Evropský parlament nás eh, v rámci tohoto projektu velice podporuje abychom tedy pokračovali v tomto eh, trendu a dokázali, že pro Evropu je to důležité téma, musíme tedy připravit takovou tu první vlnu opatření. Ehm, především jde o ten eh, rozpektový režim, který musí být eh, jednodušší pro firmy a eh, tak, aby mohli zveřejňovat údaje na veřejných trzích. Chceme rovněž nastartovat sekuritizaci trhů, nastavit jednoduchá pravidla a spolupracujeme s takovými institucemi, jako je Evropská centrální banka. Rovněž chceme posílit evropské kapitálové trhy a Eh, sociálně zaměřené investování v rámci eh, kapitálových fondů. Já vím, že já znám zpravodaje pana Ješka, Tanga, Zalba a Pětka Jinena a eh, jsme schopni dosáhnout dohody. Všechny tyto návrhy mají za cíl podpořit investice a podpořit evropský obchod cílem je dosáhnout silnějšího hospodářského růstu v Evropě. Eh, chceme dosáhnout eh, hmatatelných cílů a eh, bojovat proti překážkám volného pohybu kapitálu v EU. E Zmíním tři takové aspekty, především různé přístupy k insolvenci eh, v Evropě. Eh, komise hm, předloží návrh, jak efektivně eh, provést restrukturalizaci závazků firm tak, aby firmy dostaly druhou příležitost. Potom je tady daňový režim v Evropě Eh, který je mm, překážkou pro investice a my musíme tedy eh, podporovat eh, dobré přístupy tak, aby tento daňový režim byl slučitelný, týká se to firmních daní i ostatních. Za třetí, Evropská unie nemá jednotný trh pro osobní důchodové režimy. Ehm, my jsme spustili konzultace, jak vytvořit eh, celoevropský rámec eh, a to byla v nedávné době dokončena a nyní připravujeme eh, legislativní návrhy pro příští rok. Rovněž Chceme podpořit eh, udržitelné financování. EU se zavázala vynaložit alespoň 20 rozpočtu pro roky 2014 až 2020 eh, na akce eh, proti klimatickým změnám a chceme mít více zdrojů zeleného financování. Komise vytvořila expertní skupinu na vysoké úrovni, která se zabývá touto problematikou zabýváme se změnami na eh, trhu, eh, na tomto trhu a snažíme se eh, hledat potenciální financování a zdroje pro nová opatření. Nedávná dohoda no, ohledně těchto ustanovení Brian Heinze zde v parlamentu to podporuje. To by mělo mm, podpořit prostředí investic v tomto odvětví. A e, komise e, spustila veřejnou konzultaci, a, e, která bude rovněž řešit institucionální investice v této oblasti. Unie kapitálových trhů potřebuje vlastně se otevřít i eh, drobným investorům. Eh, reagujeme tak na, na naši zelenou knihu a eh, bojujeme proti překážkám v Evropě. Musíme přiblížit tuto unii spotřebiteli, aby si mohl srovnávat jednotlivé produkty a aby vznikl skutečný jednotný trh, přeshraniční trh. Musíme zajistit, aby Evropa Eh, měla ty nejnovější technologie, technologické inovace eh, a zajistila ochranu spotřebitele. Eh, tady vítáme zprávu Ole Ludvigsona v této oblasti a připravujeme na nový rok celou řadu akcí. Nyní se dostávám k bankovnímu sektoru. Chceme Eh, posílit eh, naše kapitálové trhy a pokračujeme i eh, v bankovním sektoru. Evropský bankovní sektor je mnohem silnější a lépe kapitalizovaný než před krizí a to bylo potvrzeno i nedávnými zátěžovými testy. Nicméně tady celá řada dalších výzev. Celá řada bank Ehm, čelí nízké inflaci, nízkým úrokovým sazbám a celé řadě dalších eh, problémů. Jsou tady eh, technologické, nové technologické aspekty, které vytváří nové výzvy i nové příležitosti. Eh, je třeba eh, čelit těmto výzvám eh, v bankovním sektoru a Evropská komise má za prioritu nastavit odpovídající prostředí tak, aby to proběhlo ve vší bezpečnosti. Chceme posílit bankovní unii a předložili jsme tedy konkrétní návrh z, režimu pojištění. Abychom eh, byli schopni eh, řešit i problematiku NPL, eh, poskytujeme technickou podporu v rámci oddělení pro podporu strukturálních reform. Rovněž spolupracujeme s členskými státy, tak abychom našli na míru, řešena, na míru šitá řešení v rámci existujících pravidel. V průběhu tohoto měsíce komise přijde s návrhem Eh, směrnice, která eh, se bude ubírat eh, dvěma směry. Jednak budeme řešit rizika v bankovním sektoru při implementaci mezinárodních standardů v rámci výbor, bazilejského výboru a rovněž budeme revidovat legislativu tak, aby byla proporcionální. Takže to je takový náš příspěvek k tomu, aby eh, ta eh, legislativa podporovala hospodářský růst eh, v rámci možností. A rovněž vycházíme tedy z toho, s čím přišel Evropský parlament a Burkhard Belt zpráva především a e, chtěli bychom se zaměřit na všechny e, oblasti finančních e, služeb. Musíme zvážit jednotlivé úpravy tak, abychom mohli financovat širší ekonomiku a dosáhnout odpovídajících výsledků. Musíme nastavit pravidla, aby byla ucelenější budeme vycházet i z nařízení o kapitálových požadavcích eh, a nařízení o infrastruktuře hm, evropského trhu a eh, navrhneme určité změny. Eh, rovněž budeme řešit problematiku rizik ve finančních systému. Musíme se snažit snižovat rizika na fondech jednotlivých fondů pro investory a já bych také rád pohovořil o této oblasti. Před koncem roku eh, předložíme návrh, eh, který bude vycházet eh, ze stávajících evropských pravidel, především nařízení o infrastruktuře evropského trhu a příslušné směrnice. Chceme být v maximální možné míře konzistentní, vycházet ze stávající legislativy v této oblasti a e, zabývat se i e, specifiky e, CCP. V příštím roce předložíme tyto návrhy, tak abychom nastavili náš rámec. Konzultace byla ukončena, připravujeme tedy odpovídající reakce a vyhodnocujeme jednotlivé Eh, argumenty. Chceme, aby ten rámec byl silnější, proporcionálnější a eh, instituce jako SRB byly eh, efektivnější. Pokud jde o PRIPS, parlament byl, vyjádřil svoji nespokojenost. PRIPS je významná součást legislativy a e, týká se konkrétně e, spotřebitele. Evropská komise e, vyhodnotila usnesení Evropského parlamentu a pracujeme s ESA tak, abychom připravili příslušné návrhy. V současné době komise rovněž navrhla prodloužení o 12 měsíců na řízení PRIPS aby eh, měly firmy eh, více času, aby se připravili na nová pravidla a aby bylo možné to eh, odpovídajícím způsobem dokončit. Rovněž bychom chtěli zmínit, že nebudeme otvírat tu první úroveň legislativy. Toto je takový jenom vzorek prací v oblasti finančních služeb a jak vidíte, snažíme se nalézt ten odpovídající vyvážený stav jednotného trhu, eh, snažíme se chránit spotřebitele a chceme udržet náš finanční sektor konkurenceschopný a eh, dynamický, ale zároveň bezpečný. Jsem připraven s vámi nadále spolupracovat na této problematice v následujících týdnech a měsících. Thank you very much, Mr. Vice President. Děkuji, pane místo předsedo. Eh, děkuji Eh, sdílíme tuto agendu s vámi a mohu také potvrdit, eh, že eh, my jsme také připraveni a nebudeme otvírat znovu legislativu, tak jak již byla schválena. A můžeme začít pan Zalbany. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit španělsky. <clears throat> Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místopředsedo eh, Evropské komise. Nejprve bych vám chtěl poblahopřát, protože eh, vlastně máte velice důležité portfolio a vy jste se toho zhostil velice efektivně. Takže nejprve bych vám chtěl poblahopřát, protože je nepochybné, že ty zprávy, které jste zmínil, i tedy v souvislosti se mnou, tak samozřejmě já jakožto zpravodaj jsem připraven to možná dojednat co nejrychleji. Začnu aktuálními otázky. Včera bylo slyšení ministrů Španělska a Portugalska v rámci strukturovaného dialogu. A myslím, že tady vládla celkem jednomyslnost ohledně pozitivního hodnocení eh, akcí těchto eh, zemí a také jednomyslnost eh, ohledně toho, že parlament se staví proti možnému zmrazení fondů. Pane místo předsedo, bylo by možné, abyste tedy nějak vyhodnotil toto slyšení v rámci strukturálního dialogu, který proběhl včera na tomto výboru i ve spolupráci s výborem REGI. Děkuji. Děkuji. Ano, toto je téma, které trochu eh, přesahuje rozsah tohoto konkrétního dialogu. Eh, byla vlastně eh, dohodnut společný postoj, který již byl zaslán předsedovi parlamentu, ale prosím. Ano, děkuji za tuto otázku, Pablo. Pokud jde o strukturovaný dialog, ano, my samozřejmě jsme si vědomi výsledku strukturovaného dialogu a především té výzvy, aby se nepozastavovaly fondy pro Španělsko a Portugalsko. A je to věc, kterou také zohledníme, až budeme připravovat náš balíček rozhodnutí. To znamená, náš eh, úmysl je připravit eh, balíček rozhodnutí, eh, naše názory ohledně návrhu rozpočtu z 16. k 16. listopadu, kde budeme posuzovat to, jak členské státy plní pak stability a růstu a příslušné nařízení a konkrétně u Španělska a Portugalska budeme posuzovat také to, jak plní rozhodnutí rady v rámci e, postupu při nadměrném schodku. E, samozřejmě jsme si vědomi toho, že až do nedávna tady nebyly vlastně plnohodnotné vlády. Ve Španělsku byla vláda v demisi, takže proto ten rozpočet nebo návrh rozpočtu byl předložen eh, na základě scénáře, že nedojde k žádným politickým změnám, ale dostali jsme už dopis od Španělska, od Luise de Guindose, eh, a tento dopis vlastně hovoří o závazku nové vlády dodržet rozhodnutí rady a také eh, fiskální plány, tak jak byly uvedeny v tomto rozhodnutí, což samozřejmě je pro nás uklidňující, protože to potřebujeme vědět, když se hovoří o otázce případného pozastavení fondů. Takže všechny tyto faktory bereme v úvahu, nemůžu předjímat rozhodnutí komise, které padne příští týden, ale určitě nasloucháme těm signálům, které komise vysíláte. Děkuji. Děkuji. A samozřejmě si toho ceníme. Petr Zimon. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Jedna se týká sekuritizace, druhá se týká Edisu. Co se týká sekuritizace, tam diskutujeme aktuálně, kolik rizika u těch, který, kteří podnikají sekuritizaci, u nich má zůstat, aby se zajistilo, že se vyhneme chybám, tak jako jsme to viděli za finanční krize, zejména u USA, kdy to vedlo k velkým škodám. Kromě toho se eh, tady mluví, kromě jiného se tady mluví o nějakých 20%, které mají zůstat ve vlastním účetnictví, jiní mluví o 5%. Považujete za schůdnou takovou cestu, kdy podle toho, že bychom diferencovali podle toho, co se má sekuritizovat, proč o takové diferenciaci chci vůbec mluvit? Ehm, v oblasti toho, co se sekuritizuje, když se podíváme na poslední léta, máme velké rozdíly v Evropě. Máme u mortgage-backed securities máme třikrát vyšší Eh, kvóty selhání než eh, kvóty v oblasti automobilů. Máte pocit, že bychom podle eh, jaksi toho zajištění sekuritizace mohli diferenciovat, kolik si toho firmy musí nechat v účetnictví? To je první otázka. Druhá otázka, ta se týká Edisu. Paní Delage ve své zprávě mluví také o speciální opatření e, při tom přechodu ze zajištění do pojištění. Jsou ty fáze 1 a 2, u vás je to tedy fáze 3. Kromě jiného předpokládá, že bychom měli mít jednotné v Evropě platné nařízení o insolvenci. Pokud chceme řešit jednotně insolvenci, e, budete řešit i tuto oblast, takže půjdete tak daleko, že ve finále budeme mít v oblasti insolvence ty samé požadavky, jako má paní Dalangen u Edisu? Děkuji. Takže byly tady dvě otázky. Nejprve k té sekuritizaci a vlastně retence rizik. To je věc, kterou eh, určitě budeme ještě projednávat, ale náš návrh v zásadě zachovává stávající přístup k retenci rizik a je tady celkem široká dohoda mezi účastníky trhu, centrálními bankami, ministry financí, v tom smyslu, že ty současné požadavky na retenci rizik fungují dobře vlastně je málo čísel, u kterých panuje tak široká schoda všech zúčastněných stran. A také výbor evropského bankovního dohledu, tedy předchůdce EBA, už v roce 2009 dospěl k závěru, že nevidí důkaz pro to, že by změna toho procenta z 5% na jakékoliv jiné číslo u retence rizik vedla skutečně k nějakému eh, navýšení sladění sazeb. A vlastně žádné takovéto nebo jiné cesty by potom mohly mít nežádoucí důsledky. A podobný přístup nebo podobné zjištění eh, vlastně napsala i EBA na konci roku 2014, kdy napsali zprávu o retenci rizik, o due diligence a o zveřejňování informací. A ta současná eh, pravidla vlastně řeší problematiku sekuritizace a zjevně fungují dobře. Takové byly jejich závěry. Takže regulátor říká, že současný systém funguje dobře, že vlastně eh, plní ten účel. Takže takový je základ eh, našeho návrhu. Samozřejmě se mm, těšíme také na rozhodnutí parlamentu v této věci a jsme připraveni vést eh, otevřený a konstruktivní dialog, tak abychom dospěli k nějakému řešení. Takže tady vlastně to, co říkám, je jakoby odůvodnění toho návrhu komise. Potom k Edisu. Návrh zprávy je, eh, byl zveřejněn teprve nedávno, takže musíme ještě přesně tu zprávu posoudit. Eh, protože se tím bude ještě zabývat výbor, než dospějeme k nějakému závěru a než budeme se moci vyslovit. Obecně bych řekl, že z hlediska komise jsme se snažili zdůrazňovat eh, především sdílení rizik a omezování rizik, ty musí jít ruku v ruce a samozřejmě pak se může diskutovat o přesném způsobu a o tom, jak ten návrh přesně formulovat. Děkuji a to samozřejmě také musí být eh, životaschopné z právního hlediska. Eh, to, co bude potom v tom nařízení. Děkuji vám, pane komisaři. Já jsem právě hovořila na konferenci o Pensions Europe, kde jsme také o tom to diskutovali. Komise konzultovala o přeskumu už Eh, loni, dostali jste hodně odpovědí a mluvilo se o různých změnách, které by případně mohly být eh, provedeny. Pokud jde o výjimku penzijních fondů, eh, vlastně skončí v roce 2018 a zatím jste řekli, že ještě nebylo nalezeno řešení u CCP, u těch Eh, kolaterálních eh, aktiv, které nejsou v hotovosti. Můžete dát nějaké, mm, nějaké vodítko, kdy máme čekat nějaké právní předpisy, jak budete spolupracovat s centrálními bankami a dohledovými eh, orgány, tak aby mm, evropské penzijní fondy mohly používat i tyto záruky a jaké bude, jak to bude pokryto. Děkuji. Takže pokud jde o Eh, přeskum EMIR, to eh, už probíhá od eh, loňského roku. Získali jsme poměrně hodně podkladů od různých zúčastněných stran a také jsme Eh, tomu věnovaly další eh, diskuse, některé záležitosti si vyžádaly zjišťování dalších informací a náš první závěr je takový, že Emir eh, v podstatě funguje dobře v té hlavní části a některé aspekty týkající se třeba některých derivátů je ještě třeba zavést. Takže nechceme měnit hlavní podstatu toho nařízení. Budeme se koncentrovat na některé cílené návrhy týkající se otázky nadměrných zátěží nebo nutnosti přiměřenosti. A naším cílem by tedy pak bylo zveřejnit návrhy na změnu nařízení EMIR na začátku příštího roku, tak abychom ta eh, pravidla mohli dokončit ještě dříve, než v polovině roku 2018 skončí výjimka pro důchodové fondy. Co se týče dalších podmínek, eh, to na tom se ještě pracuje. V tomto okamžiku nemohu to komentovat podrobněji, ale každopádně jsme si vědomi této otázky, té problematiky výjimky pro penzijní fondy. a v případě nutnosti můžeme tuto výjimku i prodloužit. Děkuji. Enrique Calve Šambon. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji mnohokrát, pane místo předsedo komise, za to, že jste zase přišel mezi nás. Já mám čtyři otázky a půjdu tedy rovnou k tématu. První otázka, nebo první dvě otázky se týkají toho, že se mluví hodně o tom, že eh, Eurostat eh, vlastně v nebezpečí a podobně, ale teď nám vlastně trhy začínají eh, naznačovat, že to není tak úplně jasné a že toto neustále znepokojování není dobré. A často to je dáno nedostatkem transparentnosti a nedostatkem striktnosti. Já mám tady na mysli případ Deutsche Bank, která skutečně uh, vyvolává otázku serióznosti zátěžových testů a toho, zda se uplatňují stejná pravidla pro všechny banky. Jak už říkal už Kennedy nebo někdo jiný, že eh, vlastně ne vždy se ke každému přistupuje stejně a strany si potom uvědomují tyto nejasnosti. Různé nepodložené zvěsti, které se neustále objevují, se třeba týkají také italské banky. Já myslím, že třeba eh, skutečně se chovat transparentně. Takže to byly takové první dvě otázky. Třetí otázka, co dělá komise ohledně eh, dopadu Brexitu na dynamiku a rytmus potřebný rytmus dokončování našeho jednotného trhu kapitálu, bankovní unie, eh, ukončení evropského, eh, jednotného evropského záručního fondu a tak dále. Není jasné, zda země, která je vlastně jednou eh, rukou eh, a nohou venku, zda to nebude vlastně zpomalovat eh, tuto práci. Zabývá se tím nějak váš útvar? A poslední otázka, pane komisaři, co nám můžete říci o iniciativě, která se týká vlastně solventnosti? Zatím tam probíhají konzultace. Ta Solvency Initiative má už komise nějakou první představu. Eh, mám na mysli tady tu slavnou druhou příležitost, která by byla tak důležitá pro různé malé a střední podniky v Evropě. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Uh, OK, uh, indeed. Děkuji. Ano. To je celá řada otázek a já se pokusím na ně stručně zareagovat. Za prvé, co se týká výsledků zátěžových zkoušek bankovních systémů, myslím si, že ty výsledky jsou velice jasné, tedy že bankovní systém celkově vzato je daleko lépe kapitalizován a je v daleko lepším stavu, než v jakém byl před několika lety. Ale některé slabiny stále přetrvávají a pracujeme na nich, abychom je tady odstranili. Zmínili jste eh, některé konkrétní banky. My jako komise nekomentujeme situaci konkrétních bank. Co se týká metodiky těch zátěžových zkoušek, eh, víme, že to jsou zátěžové zkoušky EBA, takže možná by bylo vhodnější ptát se EBA, co se týká přesného nastavení metodik. Ale obecně vzato je jasné, že banky se musí přizpůsobit ehm, svými business modely k tomu, aby se popasovaly směnící se hospodářskou, technologickou regulační situací. Rovněž jste zmínili situaci v italském bankovním sektoru. Řekl bych, že zde došlo k určitému pokroku za poslední roky, co se týká problematiky NPL byly vytvořeny určité programy sekuritizace NPL, zřídil se fond Atlante a provádí se konzultace v italském bankovním sektoru obecně. A spolupracujeme také s italskými orgány, abychom tuto situaci dále řešili. Otázka Brexitu. Je důležité, si uvědomit, že všechny členské státy jsou ve svém přístupu konstruktivní, co se týká regulace, včetně regulace finančního sektoru, ale řekl bych, že to je širší téma, které je nad rámec konkrétně tohoto sektoru. Co se týká eh, insolvenčního rámce, už v několika příštích týdnech eh, přijdeme s návrhem směrnice o minimální harmonizaci pro restrukturalizaci života schopného eh, korporátního dluhu, jinými slovy, že chceme firmám dát druhou příležitost. Takže ten návrh je na cestě. A rovněž proběhne ještě širší cvičení. Půjde o benchmarking eh, jednotlivých aspektů, jednotlivých výsledků, jednotlivých insolvenčních rámců v jednotlivých členských státech, kde se zaměříme na to, které přístupy fungují, kde je zapotřebí reformovat a budeme také chtít přesnější informace od členských států, co se týká co se týká výsledků, kolik dluhu je získáno zpět, jak rychle ty insolvenční procedury probíhají a tak dále, tak podobně. Děkuji. Děkuji. Dimitris Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. Díky i vám, pane Dombrovsky, si chci vás znovu přivítat na našem výboru. Zmínil jste předpovědi růstu na rok 2017. Já se vás chci zeptat na svou zemi Řecko. Před dvěma dny jste řekl na euroskupině, že dochází k úspěchu při plnění letošních cílů v Řecku, co se týká primárních přebytků. A řekl jste také, že komise má určité prognózy ve věci navýšení růstu e, i pro cíle v roce 2017. Chtěl bych se zeptat, jaké přesně ty vaše prognózy na rok 2017 jsou? Jak pro hospodářství, tak pro veřejné finance. A druhá otázka je ta, že váš kolega pan Moskovici onehdá uvedl, že je nutné a je možné, začít řešit druhé hodnocení, druhou evaluaci řeckého programu a začít se posouvat v oblasti řeckého dluhu, tak jak se o tom mluvilo v květnu 2016 za účasti MMF. A mluvil také o rozhodnutích pro krátkodobá opatření v souvislosti s řeckým dluhem, a to ještě v roce 2016. Souhlasíte s tímto hodnocením? Pracuje na tom komise nějak? Děkuji. Co se týká situace v řeckém hospodářství? Naše očekávání je, že řecké hospodářství vlastně už teď je zpět v oblasti růstu, co se týká porovnání kvartál ke kvartálu. Výročně eh, letos předpokládáme 0,3% recesi, ale poměrně výrazný růst 2,7% v příštím roce. Takže vidíte, že řecká ekonomika se vrací do růstu. A pak fiskálně. Víte, že ty programové cíle jsou nastavoveny strukturálním způsobem a očekáváme, že už v letošním roce bude řecký rozpočtový deficit pod 3% HDP, bude to asi 2,5% HDP a bude se dále snižovat, předpokládáme, až na 1% v příštím roce. A co se týká strukturální vyváženosti, eh, ty cíle pro příští rok je 1,75 HDP. My to považujeme za plně dosažitelné. Pak, co se týká otázky dluhových opatření, to je něco, co už bylo naznačeno v květnu na zasedání euroskupiny. Krátko, středně a dlouhodobá dluhová opatření. A na tomto základě teď také pracujeme. Tyto diskuse o zadlužení budou součástí našich diskusí v kontextu té, dluhe, té, té druhé revize. Potom musím zdůraznit, že Evropská komise eh, není věřitelem eh, Řecka, jsou to ostatní člen, členské státy eurozóny, takže oni musí určit, jaká budou opatření, ale komise bude hrát svou roli při usnadňování této dohody. Děkuji. Děkuji. Molly Scott Cato. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokud to nebude znít moc podlézavě, eh, chtěla bych poblahopřát komisi k tomu, že pokrývá tak široké eh, schéma problému. Já k tomu přihodím ještě jeden, a to Brexit. Považujeme za dané, že Brexit znamená, že Velká Británie ztratí status členské země EU a stane se třetím státem z hlediska legislativy EU. Tím pádem už nebude moci požívat toho evropského pasu pro finanční služby. Ačkoliv, jak víte, neexistuje žádná demokratická kontrola v Spojeném království, tak eh, slyšíme, slýcháme, že údajně konzervativní vláda bude chtít prosadit spíše tvrdší formu Brexitu. Asi toho budou litovat, myslím si já. Každopádně to znamená, že to vypadá, že asi opustíme nejenom EEA, ale také celní unii. V nedávném rozhovoru s Bloombergem Mark Garnier, eh, britský ministr obchodu, řekl, že pasportování už nebude možné, ať už dojde k měkkému Brexitu nebo tvrdému Brexitu. Eh, podle strategie Borise Johnsona, který chce mít koláč a sníst ho zároveň, Garnier tvrdí, že možná bude jiné řešení. Eh, možná návrhy Evropy nebudou dostatečné pro britské banky a navrhl konkrétní opatření pro ně. Má otázka na vás, pane komisaři, proto je, zda už jste přemýšlel o tom, eh, jakou, že to dohodu má pan Garnier na mysli. Jaké by byly výhody a nevýhody pro jednotný trh, kdyby se Velké Británii takováto hybridní dohoda umožnila? Zajímá mě také to, zda vaše služby podnikly nějaké kroky k tomu, aby připravili určité modely pro nějaké takové dohodnuté aranžmá. Děkuji. Musím říct, že eh, opakovaně říkáme jako Evropská komise, a říkají to i ostatní evropští hráči, tedy že ty čtyři svobody jsou jako balíček. Působí společně, není možné si vybírat, co se mi líbí, anebo to nějak rozdělovat, protože ty čtyři svobody jsou základem našeho vnitřního trhu. A takový je náš přístup a tím se řídíme. Aktuálně se nemůžeme pouštět do ničeho detailnějšího, do žádných podrobnějších diskusí, protože i zde komise mluví naprosto jasně, že se vyjednávat začne pouze jakmile bude podáno oznámení podle článku 50. Takže nebude docházet k žádnému předběžnému vyjednávání nebo čemukoliv podobnému. Takže, jak říkám, teď je míč na straně Velké Británie, co se týká článku 50. Děkuji. Děkuji vám. Marka Zany nevidím. Takže pan Anemans. Děkuji komisaři, že jste přišel. Naše frakce nechápe, proč ty čtyři svobody musí být propojeny a proč to musí být jediný balíček? Konec konců Velká Británie nebyla součástí šengenského prostoru. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspal a že jste se dnes ráno vzbudil a třeba jste taky četl zprávy. Ono od včerejška se leco stalo. A ptám se vás proto, že všichni víme, že když mluvíte o našich národních ekonomikách, tak ehm, výsledky voleb v USA budou jednoznačně propojeny s tím, že se posuneme směrem pryč od toho argumentu o rovných podmínkách jako argumentu pro standardizaci. Proto se vás chci e, zeptat e, na toto, protože já jsem si myslel, že u Bazilie 3, když mluvíte o internalizaci kapitálových standardů nezávisle na diskusi o federálních standardech, tak jsem měl dojem, že co se týká globalizace, jste se chtěli vyhnout eh, tomu, že by došlo k jakémusi přílivu mezinárodních nebo amerických standardů. Ale tak nějak si myslím, že by si to zasloužilo další vysvětlení. Máte něco pro nás? Eh, děkuji. No, co se týká dokončení Bazileje 3, tomu bych řekl, že tato pozice už eh, je zastávána, formulována hodně dlouho, byla potvrzena alespoň dvakrát ministry financí EU. A to na červencovém ECOFINu a na předchozím zasedání ECOFINu. Ne tedy na tom tento týden, ale minulý měsíc. A situace je naprosto jasná. Zdůrazňujeme to, že je potřeba se přidržet toho, co se odsouhlasilo v rámci Bazile jako takové, tedy že dokončení Bazileje trojky nepovede k žádnému signifikantnímu navýšení, celkovému navýšení e, kapitálových požadavků. To je jedna věc. A druhá věc, kterou chci říct, je, že bychom si měli také zachovat nějakou citlivost vůči rizikům v rámci toho systému tak, abychom měli banky, které budou mít pobídky k tomu, aby si vybírali méně rizikové business modely. A to je také příslušným způsobem reflektováno v jejich kapitálových požadavcích. Tento přístup eh, byl odsouhlasen jednomyslně na radě ECOFIN a je to přístup, na základě kterého tyto otázky diskutujeme v kontextu Bazileje 3. A doufáme, že brzy dosáhneme dohody. Děkuji. Děkuji. Kolegové vědí, že konec konců zítra na toto hlasujeme usnesení, eh, které pravděpodobně bude v souladu s těmito principy. Eh, ještě máte následnou otázku? Ano, ještě mám minutu, pokud vím. Jenom jsem se chtěl zeptat, pane komisaři, Já si myslím, že se musíte zabývat tím, co se dělo na druhém konci Atlantiku od včerejška, protože to, k čemu tam došlo, asi nezmění text Bazilie 3, ale změní to kontext, v rámci kterého se tady pohybujeme, že ano? Chcete to komentovat? Ani ne. Eh, dobře, děkujeme. Pani, pa, pan Heckmark. Děkuji vám. Díky za prezentaci, pane komisaři. Rád bych zmínil téma nahlížení růstu. Protože, jak říkáte, evropské ekonomiky příští rok budou o něco málo růst, ale jak říkáte, je to hodně založeno na výjimečné monetární politice. Někteří by dokonce mohli říct, že to je skutečně výjimečná monetární politika, záporná úroková sazba. a znamená to v podstatě monetární přínos pro trh. Jak udržitelné je to? Protože ta mince má i druhou stranu. A to je to, že monetární politika riskuje, že vytvoří finanční bubliny. A ten růst, který teď zažíváme, kolik toho vlastně je zvýšená konkurenceschopnost na základě reform a jak moc je to založeno pouze na té monetární politice, která vlastně rozhodně není dlouhodobě udržitelná. Já se na to ptám, protože v první řadě je důležité si toto zhodnotit, abychom mohli soudit tu reformní politiku v členských státech, v Unii. Ale také je to důležité, abychom měli nějakou představu o tom, jak křehká naše ekonomika je v kontextu nového prezidenta Spojených států, a v kontextu hrozeb, pozastavení, podkopávání globálních obchodních dohod. Jak udržitelná, jak udržitelný je podle vás ten růst? Jak vnímáte nebezpečí této monetární politiky? Jak moc si myslíte, že reformuje tak, reformujeme tak, jak bychom měli? Děkuji za tuto otázku. Co se týká udržitelnosti naší hospodářské obnovy. To je něco, co komise zdůrazňuje. My máme hospodářskou obnovu, už máme vlastně čtvrtým rokem eh, období hospodářské obnovy, ale je to velice pomalá obnova. Proto je potřeba ji posílit a učinit ji udržitelnější. Co se týká monetární politiky, to je něco, co zdůrazňoval sám Mario Draghi. Nemůžete řešit strukturální problémy ekonomiky monetární politikou samou o sobě. Monetární politikou můžete získat trochu času pro členské státy, ale ten čas je potřeba rozumně využít k implementaci potřebných reform. A proto hovoříme o prioritách hospodářské politiky EU. Stanovili jsme si tři priority. Posílení investic, protože eh, jednoznačně pokulháváme v investicích a to je krátkodobý problém a negativně to ovlivňuje náš růstový potenciál do, do budoucna. Potřebujeme strukturální reformy, abychom modernizovali svá hospodářství a potřebujeme fiskálně odpovědné politiky, protože eh, udržitelný růst nemůže existovat při neudržitelných veřejných financích. Takže tyto tři prvky jsou všechny důležité. A to jsou ty prvky, které jsou v našem eh, Annual Growth Survey, eh, každoročním průzkumu o růstu, a budou relevantní také pro přípravu našeho eh, průzkumu, výročního průzkumu o růstu pro příští rok. Jak ta reformní agenda pokračuje? No, já bych řekl, že reformní agenda pokračuje, ale samozřejmě bychom si mohli přát lepší postup. Například, co se týká specifických doporučení pro jednotlivé státy. Naše hodnocení je, že jsme někde mezi omezeným a částečným pokrokem co do implementace specifických doporučení. Takže to jasně ukazuje, že je potřeba být aktivnější ve smyslu agendy strukturálních reform. A to je něco, co e, výrazně podtrhujeme i ve všech diskusích členskými státy. Tedy, že implementace e, specifických doporučení se musí zlepšit. Děkuji. Nina Gil. Děkuji, Nina Gil. Děkuji, pane předsedo, vítám pana místo předsedu. V říjnu jste eh, řekl v New Yorku, že cílem je eh, posílit eh, investice na kapitálovém trhu a obstranit překážky. To je výborné, ale abychom toho dospěli, ta skutečnost je taková, že potřebujete k tomu přivést celý sektor a ten do velké míry sídlí v Londýně a mm, je tady určitý argument, že komise je tímto paralizována a nemá již eh, jasnou eh, vizi. A eh, místo toho se tedy začíná zaměřovat na různé technické, mm, technické aspekty. Je třeba, abychom se zaměřili na cíl růstu a zaměstnanosti a Zdá se, že eh, spíše se ubíráme opečným eh, směrem a máme trochu pocit, eh, že Evropská unie se zahaluje do protekcionismu. Jsou tady výsledky britského referenda a je třeba naplnit ty významné cíle. Komise by tedy měla dostat svým slibům předsedy Junckera před půl rokem. A máme ještě půl roku a e, v tomto časovém rámci e, v zásadě nevíme, e, kam, jakým směrem se ubere Spojené království, takže je absolutně nezbytné pro Evropskou unii, aby šla tímto směrem. Proběhnou volby ve Francii, v Německu a máme tady v Spojených státech hrozba protekcionismu, která je s tím spojená a já bych se vás chtěla zeptat, jak chcete urychlit ten eh, postup. A eh, druhá věc, vítám vaše komentáře k bankovnímu eh, sektoru. Ehm, rovněž jsme znepokojeni ohledně možného negativního dopadu diskusí Bazileje na evropskou ekonomiku a evropské podniky a financování infrastruktury. A Eh, především eh, pokud jde o, to, eh, o ten rychlý rozhodovací proces, nedostatečná transparentnost, sdílíte tyto obavy a můžete poskytnout nějaké záruky, že ty návrhy na základě doporučení Vazilie budou proporcionální a nenaruší tedy ty naše společné cíle růstu a zaměstnanosti. Děkuji. Dobře. Děkuji za tyto otázky pokud jde o Unie kapitálových trhů, pokud jde o reakci Evropské komise na britské referendum, my jsme přišli se sdělením ohledně eh, Unie kapitálových trhů s tím, že chceme urychlit tu eh, práci a děláme, co můžeme. Mm, řekli jsme naprosto jednoznačně, že eh, ta hlavní, eh, hlavní město kapitálových trhů opouští EU a eh, musíme rozvíjet kapitálové trhy napříč Evropskou unii a ten, to požadavek je o to silnější. A musíme tento cíl následovat a pokud je o to, jak toho dosáhnout, Měli bychom začít tím, že se nám podaří rychle dosáhnout dohody Eh, ohledně toho prvního eh, balíku návrhů, které už byly předloženy a které eh, mimochodem jsou i zde nyní v Evropském parlamentu. Mm, je tady celá řada legislativních návrhů, u některých z nich rada již dospěla ke svému stanovisku a stále čekáme na stanovisko Evropského parlamentu tak, abychom mohli zahájit trialog. Takže To jsou věci, na které bez pochyby se eh, musíme zaměřit a eh, musíme jednat eh, rychleji. A další věc, na kterou se chceme zaměřit, CRR, to je dopad na finanční odvětví a podívat se především na malé střední podniky a infrastrukturu. Mm, zkrátka dobře, ambice komise Eh, se tím nějak neomezuje. Eh, možná o to více komise se zavazuje k tomu, že toho cíle dosáhne. A pokud jde o tu eh, otázku bankovního sektoru, Bazile, já tady nechci opakovat stanovisko, které zastáváme. Mm, myslím, že to je široce sdílené stanovisko. Musíme mít dobrou dohodu k Bazileji Eh, a eh, budeme lépe vybaveni, pokud eh, budeme hovořit hlasem EU, e jedním jednotným hlasem. Evropská komise není členem Bazileje, pouze pozorovatelem, ale snaží se koordinovat stanoviska jednotlivých členských států a dosáhnout toho, že Evropská unie bude mít nějaký koordinovaný přístup v rámci vyjednávání to je totiž velice důležité, abychom dosáhli eh, opravdu dobré dohody ohledně Bazileje. Samozřejmě jsou tady eh, návrhy a my se snažíme zohlednit eh, evropská specifika Eh, tak, aby bylo možné eh, financovat eh, naše hospodářství. To jsou věci, která budeme zohledňovat v rámci těch návrhů, ale rovněž musíme dosáhnout vyvážené dohody. Děkuji. Jose Manuel Fernández. Obrigado, senhor presidente. Eu também queria... Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl taky Eh, položit specifický dotaz na pana místopředsedu. Eh, za prvé, jaké je vaše hodnocení růstu v Evropské unii a konkrétně i v eurozóně. A rád bych se dotázal na podrobnosti eh, a o to, co si myslí o růstu v Portugalsku, jakým způsobem on Eh, rovněž hodnotí rozpočty pro rok 2017 eh, a jakým způsobem lze eh, vysvětlit velké rozdíly mezi mm, odhady a skutečností těch návrhů rozpočtu komise a konečně jaká by byla doporučení pro Evropské, Evropské unie a konkrétně pro Portugalsko, tak aby dosáhl růstu. Takže Jaké doporučení byste dal Portugalsku pro rok 2017? So... Tak, eh, za prvé, pokud jde o růst, eh, výhled růstu EU a eurozóny, jak jsem již eh, říkali, tady mírné hospodářské oživení, a my jsme mírně navýšili výhled eh, hospodářského růstu pro eh, tento rok a mírně snížili pro rok následující. Ale ty eh, změny budou relativně omezené 0,1-0,2 procentního bodu, takže ten celkový výhled je v zásadě obdobný a Eh, přetrvává tedy to mírné hospodářské oživení a potřebujeme to oživení eh, posílit. Pokud je konkrétně o portugalsko, hospodářský eh, růst v Portugalsku by měl být 0,9 v tomto roce a 1,2 v roce následujícím, tedy pod průměrem eurozóny. A pokud jde o to, jaká by byla naše doporučení eh, pro Portugalsko i v té fiskální oblasti eh, především je třeba eh, pokračovat v tom nastoupeném trendu. Nesmí se polivit v tom reformním úsilí, které bylo vynaloženo a v tomto kontextu rostoucí nejistoty je důležité eh, zachovávat eh, opatrnost, pokud jde o makroekonomické a fiskální politiky. Jak eh, dobře víme, je tady mm, celková globální nejistota, bezpečnostní problematika, mm, především v těch okrajových ekonomikách, které jsou tomu více vystaveny. Takže je Eh, třeba eh, potvrdit ten signál, že eh, Portugalsko pokračuje v tom nastaveném růstu. Děkuji. Onet Fernández. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také místo předsedovi komise za to, že přišel mezi nás a já bych se chtěla přidat k těm blahopřáním, která tady vyjádřil Pablo Salba k vašemu nedávnému navýšení pravomocí. Chtěla jsem se vás zeptat na EDIS. Před několika týdny komise zveřejnila uh, Impact Assessment pro EDIS a bylo tady řečeno v, te, v tomto parlamentu, že to posouzení dopadu nevidí přílišný rozdíl mezi systémem zajištění a plného pojištění. Já myslím, že ty eh, rozdíly jsou jasné, ale zajímalo by mě, jak se na to díváte vy. Uh, a dnes ráno jsme poprvé měli výměnu názoru o návrhu Esther de Lange, která je zpravodajkou pro EDIS v parlamentu. Zástupci komise se nezapojili, nezapojili do diskuze, neměli jsme moc času, ale mě by tedy zajímalo, jak vy se díváte na tento návrh, protože váš tým z komise se dnes ráno do diskuse nezapojil. Děkuji. Well, uh, first on... Ano, nejprve pokud jde o strukturu tohoto návrhu, mm, Evropská komise eh, předložila tedy původní eh, návrh, eh, pokud jde o ten přístup k zajištění a první členské státy využívají již to schéma záručního fondu a je třeba tedy eh, zvolit ten eh, společný přístup tak, aby eh, některé části těch ztrát nebo částek určených ke kompenzaci byly vypláceny v rámci tohoto fondu. Je to asi na úrovni 20% a následně by to mělo dojít do toho plného režimu pojištění. Takže takový je náš návrh. My jsme připraveni o tom mm, dále diskutovat, o tom eh, přesném směrování, jak se dostaneme z toho eh, stávajícího stavu eh, do toho plného režimu, tak jak to bylo v tom původním návrhu komise. Pokud jde o reakci komise na ten návrh zprávy Lange, já mohu říct, že to bylo zveřejněno v nedávné době, my to stále ještě přeskoumáváme, ty jednotlivé aspekty a mm, snažíme se to nějakým způsobem skloubit s tím přístupem původního návrhu eh, komise. A komise bez pochyby je připravená a otevřená eh, hledat kompromisní řešení která by nám umožnila dosáhnout eh, dohodu ohledně eh, této otázky. Každopádně eh, zatím se o tom ani nehlasovalo o této zprávě ve vašem výboru, pokud vím, samozřejmě. Takže aby byl, mohl být kompromis, tak potřebujeme nejdřív stanovisko parlamentu, na kterém pracujeme. Jose Manuel Fernández, po druhé. Děkuji, pane předsedo. Tato otázka je možná trochu eh, mimo téma. Eh, většina eh, lidí si myslí, že je tady důležitá úloha legislativních textů, které by neměly být diskriminační. Eh, to se, eh, tady eh, narážím na to, co řekl prezident Holland, to by skutečně nemělo nikde figurovat. Je třeba respektovat i paktu růstu a stability. A eh, to je něco, ta dohoda je něco, co pro vás nebylo úplně eh, příjemné, alespoň tak, jak to bylo uvedeno eh, v té knize, pokud to tedy existovalo. Pokud to skutečně existuje, tak to znamená porušení všech předpisů, které, které tady máme. Uh, well, uh, let's uh, uh, be... Uh... Ano, tady to mohu říct uh, jednoznačně. Uh, všechny země musí dodržovat pakt růstu a stability a to samozřejmě platí i pro Francii. Já nemohu uh, komentovat jednotlivé odkazy, jednotlivé reference uvedené v knihách. To je jednoznačné stanovisko komise. A co se týče Francie a pak tu růstu a stability, vedeme velice intenzivní dialog eh, s vládou eh, od počátku mandátu eh, této komise a několikrát jsme zdůrazňovali, že Francie musí snížit přílišné přebytky v souladu s rozhodnutím rady a to v průběhu příštího roku. a e, dostalo se nám závazku e, ze strany francouzské vlády v tom smyslu, e, že tedy to vyřeší a vidíme, že návrh rozpočtu je připravován tak, aby eh, byl cílem ten odpovídající eh, rozpočtový eh, schodek. S tím je spojena celá řada opatření v tom návrhu rozpočtu, ale každopádně ten závazek vlády tady je a my, jakožto komise, budeme velice bedlivě sledovat, zda vláda naplňuje tento svůj závazek. Děkuji, Pedro Silva Pereira. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, místo předsedo, vítáme vás tady. Dvě otázky. Za prvé, eh, první se týká NPL, pohledám Vybek se selháním a eh, rozvahových položek. O tom už se několikrát diskutovalo ve sdělení ohledně bankovní unie v listopadu loňského roku. Komise hovořila o tom, že uvažuje eh, o předložení návrhu, eh, který by řešil právě NPL. Eh, hovořili jste o tom, že jde o to vyvinout tlak na některé členské státy ohledně konkrétních specifických doporučení, tak, aby byla přijata rozhodnutí i ve spolupráci s italským orgánem. Eh, chci se zeptat, eh, zda máte něco nového k tomu specifickému návrhu, eh, který by komise měla předložit, pokud tedy nějaký předloží a zda můžete potvrdit, že jsou tam nějaké specifické nástroje a tržní podmínky pro NPL, a jejich vyčlenění z bankovních rozvah. Druhá otázka se týká eh, důvěryhodnosti celého systému. Eh, v komisi, komise má tedy program pro eh, bankovní bankovní unii a jsou tady minimální požadavky pro úvěry a komise tedy by měla předložit v roce 2016 legislativní návrh Eh, tak, aby došlo k plné eh, implementaci mezinárodních standardů a já bych chtěl vědět, zda eh, ten harmonogram stále platí a pokud ano, s jakým modelem komise pracuje, především zda by to mělo být něco mezi Miral a Tila. Ano, za prvé, pokud jde o ty pohledávky se selháním, samozřejmě ty podmínky v jednotlivých zemích jsou velice odlišné a i e, právní rámce v různých státech jsou e, odlišné. Nicméně my e, velice úzce spolupracujeme eh, s Evropským orgánem pro bankovnictví, s národními orgány dohledu, eh, tak, abychom eh, nalezli rámec, jak řešit pohledávky se selháním. Samozřejmě to je něco, co členské státy musí vyřešit. Celá řada členských států to řeší různými způsoby. Někteří Eh, například v Řecku jsou eh, trhy NPL, některé eh, členské státy to řeší přes banky, například ve Španělsku, nebo banky, které nakupují NPL za tržní cenu, například v Maďarsku. A my sledujeme zkušenosti, jak ten italský systém sekuritizace funguje a snažíme se eh, to řešit i v těch doporučeních pro jednotlivé země, tak eh, abychom nalezli řešení šitá na míru. Takže to je věc, která je v běhu a my souběžně s tím eh, pracujeme v rámci výboru pro finanční služby na Eh, ucelenou, na ucelené eh, evropské politice, která by řešila problematiku NPL a jednotlivých eh, zmíněných aspektů. Takže to je něco, co je v běhu a je to jedna z našich velkých výzev. A pokud je o TILAK, ano, my budeme mít návrh TILAK, Eh, mělo by to být ještě v průběhu tohoto měsíce a eh, je to v souladu s naším mezinárodním závazkem. Samozřejmě mezi MR a TILAK eh, existují rozdíly. TILAK je v souladu s mezinárodními standardy. Ale Každopádně eh, ty lák a emron eh, ustanovení musíme eh, sladit tak, aby aby byly v souladu a abychom dosáhli uceleného rámce. A to je něco, na, na čem pracujeme. Thank you very much, Kane Swinburne. Děkuji, Keynes Swinburne. Mr. Commissioner, and I'd like to turn to... Děkuji, pane předsedo. Eh, já se vracím k tomu, co bylo eh, souhlaseno v roce 2014, eh, byla schválena implementační lhuta jeden rok a to je ta úroveň 2. V září hovoříme tedy o těch stavicích standardech a případných výjimkách. Většina z nás volila po eh, rychlém schválení, tak aby mohla probíhat implementace eh, k, první, k lednu 2018. A já chci vědět, eh, zda je možné, zda se počítá s tím, že to bude odsouhlaseno do konce roku, či zda se počítá s nějakou dodatečnou lhutou? Jak víte, MIFID 2 tam je určitý sklus a měli bychom samozřejmě zabránit tomu, aby ten sklus se dále prohluboval a my doufáme eh, a věříme, že to je proveditelné a doufáme, že ty dvě zbývající RTS budou eh, schváleny co nejdříve eh, s tím, že musíme zajistit dostatek času pro to, aby MIFID 2 mohl eh, začít počátkem roku 2018. Eh, RTS eh, a uh, pozice. To je to, co vyvolalo nejvíce diskusí. My jsme o tom diskutovali i na zasedání, které se věnovalo konkrétně této problematice a komise Eh, zastávala eh, názor, že je to vyvážený návrh, eh, zohledníme samozřejmě stanovisko parlamentu tak a budeme hovořit i o té maximální expozici, limitech expozice potraviny a je třeba nalézt rovnovážný vztah, rovnovážný stav i tady. Eh, chceme bojovat eh, proti spekulacím samozřejmě, ale zároveň eh, jsou tady organizace zemědělců a nechceme hm, působit problémy jim v rámci jejich činností. tedy organizace jejich práce. Takže eh, je třeba tu normální eh, činnost a snižovat eh, rizika pro ně samotné. Takže to je něco, co je třeba vzít v potaz, když budeme předkládat tyto nové návrhy. Každopádně, my na tom pracujeme a doufáme, že se nám podaří najít dobrou situaci. Thank you. Děkuji mnohokrát. A jsme si vědomi, že tento parlament eh, se určitě na vás znovu obrátí. V této záležitosti budeme o tom diskutovat, takže naše zpětná vazba přijde velmi brzy. Je velice důležité, abychom dokázali předvídat eh, ne třeba nové námitky, ale abychom prostě dost dokončili to naše posouzení a abychom mohli eh, vyladit eh, tento aspekt, který je velice citlivý a také velice složitý, protože tam je vlastně, eh, tam jsou různé výjimky a je složité vždycky zjistit, jak to konkrétně postihne různé tržní segmenty. Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych se vás chtěla zeptat na sloučení London Stock Exchange. Takže ještě jednou, pane komisaři, <laughs> chtěla bych se zeptat na sloučení London Stock Exchange a Deutsche Burse. Vaše kolegyně paní Vestagerová se tím zabývá z hlediska hospodářské soutěže a uvedla, že bude analyzovat e, tuto fúzi e, bez e, ohledu na Brexit. Tato u této fúze je aspekt hospodářské soutěže, který je samozřejmě velice citlivý, ale pak tady jsou ještě další dva aspekty, při nejmenším, které je třeba zkoumat stejně pečlivě. Jednak to je otázka regulační a jednak je to otázka dohledová. A potom také obecný rámec Paní Vestagerová eh, vlastně z hlediska hospodářské soutěže dělala, jako kdyby se jí to netýkalo, ale nemůžeme to eh, opomíjet. Pokud tedy dojde k této fuzi, tak to bude vůbec největší podnik z hlediska infrastruktury, protože bude představovat 25 miliard burzovní kapitalizace a žádná taková transakce v EU eh, vlastně takto veliká není jednalo by se o situaci, kdyby se diskutovalo o Brexitu, říkalo by se, je třeba respektovat pravidla vnitřního trhu, ale vlastně už bychom to předurčili existencí eh, takto obrovského eh, a systémového podniku. Z hlediska regulačního ta dohoda, která byla uzavřena a jak ji Londýn schválil, vychází z toho, že ty regulační orgány budou v Londýně. A pokud by tomu tak mělo být, musel by vzniknout nějaký ekvivalent emir, kde to nařízení v konečném důsledku odkazuje na soudní dvůr EU. A já jsem vyrozuměla, že pro Spojené království by to bylo dost problematické. Pokud jde o aspekt dohledu, tak tady vlastně vzniká systémový podnik, který by uh, vlastně unikal přímému dohledu Evropské unie. Jak tedy komise eh, se postaví eh, k tomuto tématu vlastně v celé jeho šíři a nejenom z hlediska hospodářské soutěže, protože to nestočí pro úplnou analýzu toho, jak je to důležité pro evropské finanční trhy. Ano, pokud jde o toto fúzi London Stock Exchange a, Deutsche Börse, eh, probíhá tedy zkoumání ze strany generálního ředitelství KOMP a mojí kolegyně Vestagerové. Zatím se to ještě hodnotí, nebylo přijato žádné rozhodnutí. A plně souhlasíme, že to nejsou jenom aspekty hospodářské soutěže, i riziko koncentrace je věc, kterým se pravděpodobně hodně zabývá generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, ale jsou tam i e, otázky finanční, otázky související s stabilitou a s regulací a my samozřejmě také přispíváme e, k tomuto hodnocení ale nakonec to rozhodnutí bude přijímat generální ředitelství pro hospodářskou soutěž. V této fázi se k tomu nemohu vyjádřit více, protože to šetření ještě probíhá. A následnou otázku máte? Děkuji, eh, pane místopředsedo, za odpověď, ale já z ní nemohu být spokojená protože z hlediska generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, a proto si myslím, že vy jakožto místo předseda, nebo třeba i předseda Juncker, by se tím měli zabývat, protože vlastně kolegium by se tím mělo zabývat. Já mám plnou důvěru v paní Vestagerovou, že proskoumá ten aspekt hospodářské soutěže, ale ona nemá žádný důvod nebo řekněme, žádnou kompetenci pro to, aby se zabývala tím regulačním aspektem anebo aspektem rizik pro stabilitu finančních trhů, což je také přitom důležité hledisko. A vy jakožto místo předseda zodpovídající za stabilitu finančních trhů byste možná měl požádat o stanovisko ESRB nebo e, Centrální banku. Tak ještě jednou, já samozřejmě vím, že tam jsou i hlediska, která jdou nad rámec čistě hospodářské soutěže a to je věc, kterou teď hodnotíme a zkoumáme, jaká by byla možná nejlepší cesta, jak dál. Každopádně bereme na vědomí vaše obavy, uvidíme, jak to budeme moci řešit. Děkuji, pan Teurer. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Právě byla jmenována komisařka Vestager. V té souvislosti jsme zažili například, jak po rozhodnutí komise proti eh, pomoci pro Irsko, klíčové slovo Apple, se obrátili v Americe na americkou vládu, aby šla proti Evropské komisi. My jsme v otázce Bazileje tak trochu dojmu, že americká vláda eh, bude hájit zájmy amerického hospodářství. Jednoznačně to vidíme z těch rozhovorů. Máme dojem, že ten nebo onen partner v USA vykazuje vůči evropských bankám určitou nadřazenost, říká jim, máte málo kapitálu, máte málo profitability. A pak, když se banky v Evropě konsolidují, tak eh, to musí jaksi eh, kompenzovat, musí se uzdravit tím, že se zmenší a uvolňují tak sektory na trhu. No a když se podíváte na to, kdo přejímá tyto sektory na trhu, no tak to jsou velké firmy z USA, které mají velmi dobré šance zde zaplnit to prázdné místo. No a e, na základě i mimo jiné prohlášení Donalda Trumpa America First, to znamená v první řadě Amerika, se podle mě nabízí otázka, zda by teď nebyla pravá chvíle, abychom na straně Evropské unie jak si nepřehodnotili, zda bychom tu regulační spirálu neměli eh, trošku obrátit, abychom dali všem trošku víc eh, prostoru, aby se mohli nadechnout. A chci se zeptat, nepotřebujeme náhodou eh, jinou komunikační strategii, protože v případě Apple vidíme, že Evropská unie může být i silná, pokud má potřebné nástroje a vystupuje jednotně. Na Bazilii vidíme, že členské státy, které tam jsou účastné, nemluví jedním hlasem a proto je velice složité vytvořit nějakou pozici EU. Takže já nevím, možná bychom měli mít i jinou komunikační strategii, abychom mohli lépe prosazovat zájmy Evropské unie. Co myslíte? Several, uh No, tak bylo tam několik otázek. Byla tady stručně zmínka o případu Apple. Ano, jedná se o případ státní podpory, kdy tato firma vlastně dostala selektivní výhody prostřednictvím daňových rozhodnutí a nakonec to vedlo k tomu, že tedy měli eh, tu reálnou daňovou sazbu mnohem nižší, než je normální irská sazba daně z příjmu právnických osob. A ten, právě tato otázka selektivity, té výhody, byla eh, jádrem toho rozhodnutí. A vidíme, že často eh, se to často prezentuje jako vlastně daňový, rozhodnutí daňové politiky, že nějak spochybňujeme irské daně z příjmu právnických osob, ale tak tomu vůbec ne, není. Bylo to právě naopak. Říkali jsme, že naopak Apple by měl platit irskou daň eh, z příjmu právnických osob. A pokud jde o otázku k Bazilii, já už jsem se k tomu vyjadřoval dvakrát, nemám moc co dodat, ale jenom bych souhlasil s tím, co jste zdůraznil, že je třeba, abychom mluvili jedním hlasem v Mazileji. A na tom pracujeme a snažíme se toho dosáhnout. Potom ta otázka, jestli nemáme nadměrnou regulaci některých záležitostí, to byl právě eh, cíl toho našeho schromažďování konkrétních zjištění, abychom zjistili kumulativní dopad různých právních předpisů, které byly od krize schváleny, abychom posoudili, zda stejné obezřetnostní výsledky nelze dosáhnout eh, i s méně zatěžující regulativou, zda by tato nemohla být přiměřenější, především pokud jde o malé podniky, malé a střední podniky, kde třeba jejich e, požadavky na výkaznictví by mohly být, být omezenější a podobně. A teď tedy jsme uh, ukončili tuto fázi práce schromažďování dokladů či důkazů. Uh, ještě to budeme několik měsíců vyhodnocovat a ta některá zjištění začneme okamžitě zapracovávat do našich legislativních návrhů, které by uh, Eh, měly přijít například Emir a další eh, texty. Takže ta vaše otázka je velice smysluplná, eh, ale nejde o to, že bychom chtěli nějak vlastně rozbít náš legislativní rámec. Je důležitý pro finanční stabilitu, ale jsou tam určité aspekty, kde to můžeme nějak cíleně vylepšit a zajistit větší přiměřenost. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím, že tím můžeme uzavřít eh, tuto velice plodnou výměnu názorů. Máme ještě chvilku, takže bych tady zmínil ještě jednu věc, která vysvětla i v diskusi o SSM. Je to taková otázka k úvaze komise, protože komise eh, vlastně podpořila tu revizi druhého pilíře, který eh, teď bude vlastně využit v tom procesu SREP. Budeme hledat různá pozitivní řešení těch dilemat, kdy nemáme někdy ty právní předpisy úplně jasné. A teď je otázka, je to vlastně určitý takový nárazník, je tady pak otázka komunikace, informování trhu, ohledně rozdílu mezi požadavky a vodítky. Máme národní tržní orgány, které třeba různě uplatňují legislativu o zneužívání eh, postavení na trhu. To znamená, máme společný rámec, ale tedy potom eh, konkrétně Eh, uplatňován různě a pokud třeba, třeba to nárazníkové řešení je vlastně eh, použito v jedné zemi a v jiné ne, tak pak je otázka, jestli to ještě funguje. A možná by bylo dobré, kdyby ESMA i komise zajistili, aby tady byla jednotná aplikace eh, této reformy pilíře 2 Eh, nevyžaduje to teď odpověď z vaší strany, ale spíše to je ke zvážení, protože už se toto téma objevilo v diskusi i s Daniel Nui a ona také souhlasila, že tady tento možný problém existuje a že bychom to chtěli vyřešit. Chcete nějak reagovat? Tak jenom velice stručně budeme se snažit toto řešit v rámci našeho návrhu CRD který bude součástí legislativního balíčku. Děkuji vám, takže myslím, že eh, tím můžeme to ukončit. Děkuji, pane místopředsedo Dombrovsky si. Připomínám kolegům, jak už jsem říkal dříve, že k tomu tématu základního přeskumu bankovních dokumentů budeme hlasovat eh, o usnesení zítra. A už jsem říkal že to bude velice konzistentní se zásadami, které tady prezentoval i pan místopředseda Dombrovskis. Budou se tam řešit nadměrné variability eh, některých pohledávek a zároveň budeme se snažit dodržet eh, vlastně závazky týkající se skupiny guvernérů a vlastně požadavku, aby se vytvořily stejné podmínky. Děkuji mnohokrát a tím tedy můžeme ukončit tento dialog.